Bien, chers collègues, je sais bien que la neige est tombée sur euh, Bruxelles, mais comme nous avons. Euh... Eh, vážení kolegové, samozřejmě vím, že napadal sníh na v Bruselu, ale protože máme velice nabitý program, tak přesto navrhuji, abychom se už pustili do práce. Bod číslo jedna a schválení pořadu jednání. Máme tady bod číslo jedenáct k otázce pokynů. Eh, zaměstnanost a bod dva. No, prosím, debejte na to, jak se tváříte, když mluvíte, protože jsme přenášeni přes internet vysílám se zasedání našeho výboru. Bod číslo 3, schválení zápisu ze schůze konané dne 10. července, 6. září a 17. až 18. září a pokud nebudete mít žádné námitky, tak na konci dnešní schůze budou tyto body považovány, eh, tyto pro, eh, eh, zápisy považovány za schválené. A čtyři tady dávám stanovisko našemu zpravodaji z vlastní iniciativy Filipovi Bulandovi. A E, tady předkládáme něco pro výbor DV, jde o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii. Je to rozhodnutí o přidružení zámoří, je to návrh rozhodnutí rady, ke kterému e, zpravodaj ve výboru DV je pan Patrice Tyrolia a v tuto chvíli zkoumáme, návrh stanoviska pana, pana zpravodaje, který má tímto slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jste uvedla, náš výbor má předložit stanovisko pro výbor eh, DV eh, o eh, přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii. A rozhodnutí o přidružení zámoří. A já vám řeknu ve zkratce, oč jde. Jde o ostrovy, eh, které eh, závisí nebo jsou eh, spojeny s Dánskem, Francií, Nizozemskem a Spojeným královstvím, ale s ohledem na geografickou situaci a, geogra- a bohatství těchto zemí, tak Ehm, se tady takto zaměříme na tyto věci a rozhodnutí z roku 2001 musí být změněno s ohledem na nové ehm, mezinárodní a evropské priority a také s ohledem na rozvoj světového obchodu. Jde o to, aby zámořské země své hospodářství a společnosti ehm, vydali na cestu udržitelnosti a, a přizpůsobili se e, také e, ohleduplnosti k životnímu prostředí e, ve spolupráci se svými sousedy a s ohledem na také světové hospodářství. Chtěl bych zdůraznit především profesní vzdělávání a akce, které by umožnily vytváření pracovních míst. Předložil jsem 41 pozměňovacích návrhů a chtěl bych tedy abychom požádali o kroky pro, v sociální oblasti soukromého i veřejného partnerství musíme také umožnit těmto zemím, aby posílili své lidské zdroje, aby je povzbuzovali e, k vzdělávání a dali jim možnost k mikrofinancování. Přístup k novým technologiím umožní také stimulovat pracovní místa. Chci tam dát také článek o e, zdraví a bezpečnosti v práci, je to pozněvací návrh 32, abychom umožnili modernizaci nařízení o zdraví a bezpečnosti práce a e, zároveň také prevenci, o prevenci e, profesních rizik. Eh, v tomto duchu tady řeším eh, celou tuto zprávu a jsem otevřený pro stínové zpravodaje, abychom společně mohli postupovat v práci na této záležitosti. Děkuji. Eh, děkuji paní Klivety. A to je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem stínovou zpravodajkou socialistické skupiny a Chtěla bych vás, vám požádat, abych dále mohla pokračovat ve svém mateřském jazyce. Eh, děkuji se vstínovou zpravodajkou eh, socialistů a demokratů a jako taková budu spolupracovat, jak doufám, za velmi dobrých podmínek s kolegou panem Bolandem. A vedle myšlenek, které již eh, vyjádřil, bych uvedla, že jsem vypracovala 12 pozměňovacích návrhů kterými se snažím osvětlit, že tato spolupráce mezi těmito územími a Evropskou unii je nutná. Musíme eh, si vyměňovat eh, vzájemné informace o dobrých postupech, musíme mít dobrý sociální dialog, vytvářet pracovní místa a to s dobrou úrovní sociální ochrany. Evropská unie a tato území musí spolupracovat, aby tady byla dobře vyvážena flexibilita a zároveň bezpečnost na pracovním trhu, tak aby bylo možné realizovat principy flexi security a aby eh, se čelilo eh, segmentaci pracovního trhu a čelitý dobrou so, sociální ochranou. Hovořím o osobách, které mají například eh, eh, smlouvy na částečný eh, úvazek, potřebujeme různé služby, například hlídání dětí, musí to být kvalitní a dostupné služby, potřebujeme akce, díky kterým zde bude rovnost pohlaví a dobré vyvážení mezi soukromým a profesním životem lepší, pro lepší integrace na pracovní trh. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Ne. Někdo z komise? Není. Takže, pane Bulande, vypadá to relativně dobře v této fázi. Uvidíme, jak se to ještě vyvine. Chcete odpovědět, paní Klivety? Ono vypadá to dobře a nevidím tady žádnou překážku pro tuto spolupráci, takže žádný problém. Výborně, Evropa dělá pokroky. 14. ledna je lhůta, promiňte, 11. prosince lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů, 14. ledna je budeme projednávat, zjistíme, zda 23. první budeme potřebovat nějaké kompromisní pozměňovací návrhy a 24. první o tom budeme hlasovat, zatímco 18. nebo 19. února o tom bude hlasovat příslušný výbor. Bod 5. Tam dávám slovo paní McIntyre, která nám představí svůj návrh zprávy o zprávě jednotného trhu. Jedná se o stanovisko pro výbor pro vnitřní trh v rámci zprávy z vlastní iniciativy, kterou se píše pan Andreas Schwab. Paní zpravodajko, máte slovo. Thank you, Madam President. Děkuji, Měli jsme takovou eh, krátkodobou možnost dát něco dohromady za náš výbor EMPL a myslím, že všichni jsme byli toho názoru, že stojí za to tomu um, výboru INTE dát i něco z pohledu EMPLu. Eh, ty předchozí, ta předchozí stanoviska se všechna soustředovala spíš na pomoc malým středním podnikům, uh, a na tvorbu právě pracovních míst těmito podniky. A my zde říkáme, že jednotný trh rovněž skýtá fantastické možnosti a že vždy existuje možnost, zejména pro malé střední podniky, pokud jim pomůžeme, aby dělali víc. Vítáme například posilování těch testů malých středních podniků a rovněž zde říkáme, že musíme zvýšit mobilitu po celé Evropské unii zjednodušováním například různých postupů a e, s přístupněním, lepším uznáváním profesních kvalifikací a tak dále. E, je to velice těsný harmonogram u této zprávy, u tohoto stanoviska. Já o to nežádám, ale vše se děje pouze anglicky takže jsem jenom chtěla dodat, že pokud některý stínový zpravodaj by rád přišel s pozměňovacími návrhy, já s nimi budu, budu velice ráda spolupracovat, abychom byli schopni dosáhnout nějakého jednotného pohledu, aby to hezky konstruktivně vyjádřil právě názory našeho výboru. Děkuji. Děkuji. Pan Sarkas. Gracias, señora presidenta. Eh, Pan Sarkas. Děkuji, paní předsedkyně. Za pana Kočolína bych rád vyjádřil souhlas se zprávou paní McIntyre, ale máme zde malý problém. Může vypadat jako malý problém, ale má to svůj politický, politický význam. V odstavci číslo 8 máme trošku problém s tím, abychom si řídili jeho linií, když žádá, aby se eliminovala legislativa a aby se vypustily legislativní požadavky spojené s vnitřním trhem, protože obecně to jde ruku v ruce s žádostí určitých skupin této sněmovny, aby se omezilo uplatňování legislativy, zejména legislativy v oblasti hygieny a bezpečnosti při práci, aby se tedy posílila zaměstnanost, čelilo se krizi a tak dále. Jiné výbory musí urychlovat eh, takovéto aproximace, ale my v tomto výboru si musíme být vědomi toho, že jsme zodpovědní za to, abychom dohlíželi na to, aby normy v oblasti bezpečnosti a ochrany pracujících normy na ochranu důstojnosti práce, aby to převládlo nad jakýmkoliv jiným hlediskem. A pokud eh, vydáváme stanovisko k této věci, tak eh, není na místě, aby tento výbor oslaboval tu opravdu nedostatečnou legislativu v této oblasti. Samozřejmě v některých případech máme invazivní legislativu, ale pokud je o bezpečnost práce, tak máme pouze rámcovou směrnici, to jsou opravdu minimální požadavky a ty nemohou být žádným způsobem oslabovány. Proto máme s odstavcem 8 závažný problém a rádi bychom dospěli k dohodě. Jinak bychom museli požádat o vypuštění tohoto odstavce. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Pan Kosas. Köszönöm. Eh, paní. Ahogy elhangzott, eh, rövid idő áll rendelkezésre. Jak už eh, bylo zde poukázáno. Nemáme až tolik času k dispozici, abychom se tím stanoviskem mohli zabývat a máme pouze týden na předkládání pozměňujících návrhů, takže já jsem stínovou zpravodajkou za EPP a včera jsem se podíval eh, Já jsem včera tedy se tím zabýval a zdá se, že e, tam mnoho je vyjádřeno na tomto krátkém prostoru a já bych rád vyjádřil, že pokud by e, za EPP byly podávány nějaké pozměňující návrhy, tak bych rád dospěl ke konstruktivní dohodě s ostatními zpravodaji, abychom opravdu e, tu časovou tíseň nějak překonali. K lepšímu děkuji. Děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Je tady komise? Chce si vzít slovo? Ne? Dobrá. Takže paní zpravodajko, chcete si ještě vzít slovo? No. Kana? Není to potřebné. Dobře. Takže pozměňovací návrhy pouze v angličtině 11. prosince. Poledne Projednávat je budeme už 18. prosince, a to pořád tedy v angličtině. A eventuální kompromisní nebo prostě pozměvací návrhy budeme ještě eventuálně projednávat 14. první a ještě ten týžden o tom budeme hlasovat, aby výbor IMKO je mohl vzít v úvahu při svém hlasování 23. a 24. ledna. A nyní se dostáváme k bodu 6 na pořadu jednání. Jak víte, Evropská komise, nebo tedy na žádost koordinátorů vám musíme prezentovat návrh otázky k ústnímu zodpovězení a také návrh usnesení o zárukách pro mládež. Evropská komise včera předložila návrh eh, záruk pro mládež. Ten návrh, eh, který komise předložila, je v podstatě výzvou k tomu, aby členské státy v rámci možností používaly Evropský sociální fond k tomu, aby byly vytvořeny tyto záruky pro mládež. To znamená, není to tedy evropský mechanismus, je to decentralizovaný mechanismus, který plně dodržuje principy subsidiarity a zároveň je užitečné připomenout, že Evropská komise v rámci ročního přeskumu růstu uvedla, že tyto záruky pro mládež by mohly být zasazeny do rámce toho, co by komise ověřovala v národních reformních programech a v paktu stability a konvergence členských států. A použila by to potom ve specifických doporučeních pro jednotlivé země. Návrh těch otázek a toho usnesení máte před očima. na, nezávisle na těch pracích, které povedeme a za které je zodpovědný zpravodaj, kterého jsme jmenovali v rámci zprávy z vlastní iniciativy a ve spolupráci s kulturním výborem, se koordinátoři přáli, abychom byli viditelní, aby celý Evropský parlament se zviditelnil, než Rada EPSCO 7. února přijme rozhodnutí ohledně tohoto moudrého nebo tedy skromného doporučení Evropské komise. Návrh, který máte před sebou, byl sepsán ještě dříve, než jsme měli k dispozici text komise, takže já bych ráda už teď navrhla, aby v tom samotném znění usnesení bylo doplněno, byly doplněny možná jeden nebo dva odstavce, které by byly více v souladu s tím, co komise nakonec opravdu předložila, protože ve skutečnosti ty silné body, to jsou ty, o kterých jsem hovořila, to znamená Evropský sociální fond a specifická informace, nebo tedy specifická doporučení pro země. Není to tedy nic zvláštního, ale je to to hlavní. A pokud eh, s něčím takovým máme souhlasit, tak eh, bychom to měli formulovat eh, tak, že pokud eh, členské státy přistoupí na toto doporučení, já to zatím ještě nemám sepsané, je to jen takový nástěn, který tady říkám. Členské státy by měly umožnit aby Evropský sociální fond byl z 25% využit v rámci politiky soudržnosti a měli by hlasovat v rámci víceletého finančního rámce, tak aby zde byl rozpočet na politiku soudržnosti v takové výši, která skutečně umožní financovat tuto novou žádost eh, pro využití Evropského sociálního fondu. To je tedy první doplňující návrh a druhý návrh je zopakovat, jak moc trváme na tom, aby Evropská komise začlenila tuto dimenzi do doporučení, až tedy bude sepisovat i ta specifická doporučení pro země. Vím, že cílem tohoto usnesení není eh, protnout všechny ty práce, které budeme provádět později. Ale máli to být užitečné, musíme vyslat signál ještě před radou EBSCO. A to se neobejde bez toho, abychom řekli ty dvě věci, které jsem zde řekla a omlouvám se, že jsem je neměla připravenější, už tedy třeba v písemné podobě. Paní Moran Chartier, dávám vám slovo, potom pan Kristensen. Paní Moran Chartier, ještě než vám dám slovo, tak jsem vám pouze chtěla navrhnout, Vzhledem k tomu, že dnes odpoledne zahájíme trialog o Evropském sociálním fondu, tak aniž bychom ty věci ještě víc komplikovali, bylo by dobré, abychom tento bod, tento nový bod, už začlenili do této formulace, do veškerého jednání, protože je to bod, který jsme zatím ještě nezmínili. Paní Morin Chartier a potom Ole Kristensen. Děkuji, paní předsedkyně. mezi elektromagnetickými poli a trialogem o Evropském sociálním fondu jsem opravdu nedávala dostatečný pozor na všechno, takže teprve teď se seznamuji s tou vaší ústní otázkou a s návrhem usnesení. Globálně s tím souhlasím. A samozřejmě, vy víte, jak jsem zaangažovaná v trialogu, takže také velmi dobře víte, že dnes odpoledne budeme na tomto bodu trvat. Nicméně zdá se mi, a už to bylo předmětem velmi tvrdé diskuse s radou v trialogu minulý týden, to bylo tedy to poslední kolo trialogu, Měli bychom být zároveň skromnější, otevřenější u jednoho bodu, tedy více otevření, než jak jste napsala vy. Když se díváme na situaci mladých od 18 do 25 let, kteří mají problém vstoupit na pracovní trh, a když se zároveň podíváme na ty, kteří nemají žádnou kvalifikaci, já si myslím, že by bylo špatné, kdybychom udělali pouze jednu věc. Protože pouhý návrat do systému vzdělávání není řešením. Mnozí z těchto mladých eh, měli problém vůbec dokončit to vzdělání, takže bychom měli zkoumat jinou cestu, také mobilitu, dobrovolnictví. A pro ty mladé, kteří nejsou začleněni do systému vzdělání, tak bychom měli zmínit tuto cestu. Protože jinak oni neuspěli ve škole jednou a teď neuspějí po druhé. Měli by naopak být vysazeni do sedla díky jiným programům, díky programům mobility a dobrovolným programům. To je skvělá cesta. Já si myslím, že kromě Evropského sociálního fondu bychom měli doplnit to, co je samozřejmě velmi rozumné, ale měli bychom to doplnit ještě touto cestou, protože si myslím, že to by zajistilo skutečnou efektivitu těchto politik. I v rámci národních politik a boje proti mladým bez kvalifikace bychom se měli zamyslet také nad tím, že prostřednictvím jiných programů je také možné dosáhnout toho, aby mladí znovu získali důvěru a aby se vytvořil nějaký svůj osobní projekt. Předsedkyně, máme zde opravdu dlouhý seznam řečníků, takže já znovu upřesním, že předmět této otázky k ústnímu zodpovězení a tohoto usnesení není řešit veškerou otázku záruk pro mladé. Protože my máme zprávu z vlastní iniciativy, která bude diskutována a vypracována Vypracuje to paní Skršlevská eh, v rámci tedy našeho programu. My chceme pouze reagovat na návrh komise a vyslat signál pro radu EPSCO, která bude zasedat 7. února. Ano, ale pokud komise dělá tu chybu, že na to zapomene, tak na to zapomenej příště a my to můžeme už teď napravit. Ale Kristensen, potom Nadia a já se omlouvám, buďte opravdu struční. Eh, no, děkuji, já budu hovořit opravdu velice stručně. Já souhlasím eh, s komentáři předsed, paní předsedkyně. Musíme zde investovat i finančně a dělat vše, co je nutné. Takže opravdu sociální fond tam je třeba e, nasměrovat. E, nesmíme připustit, aby se vše i nadále vymykalo kontrole, nemůžeme pouze o tom hovořit a to, jak se neustále soustředujeme pouze na střihy v rozpočtu, přispívá k tomu, že mladí se prostě nedostanou k práci. Potřebujeme obrovské investice v té oblasti a to platí jak pro samotnou Evropskou unii, kde máme příslušné fondy, ale i pro jednotlivé členské státy, jinak se nedostaneme ze současné situace. Ve Španělsku všichni víme, jak to vypadá v poslední době, jak se to vyhrotilo v Řecku i jinde a neustále jsme svědky toho, že mladým lidem jakoby už není dáno přejít z vzdělávání do práce, že jim tam chybí něco v životě. Hirsch, puis Alessandro. Nadia Hirsch a potom Alejandro Serkas. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji. Já se domnívám, že iniciativa eh, která se týká záruk pro mládež, je eh, důležitá a zároveň je i signál. Zároveň však musí být zcela jasné, že eh, těmi zárukami nevytvoříme pracovní místa to těm mladým nemůžeme dát my, to jim musí dát podniky. Ale co si s tím můžeme počít my, je eh, připravit určitou přechodnou fázi eh, pro to, aby se dočkali i té lepší, příznivější situace. A samozřejmě, že tam je třeba uplatňovat například prostředky ze sociálních fondů a jak těm mladým lidem nabídnout i kvalifikace, e, které nemají a které by mohly přímo se k něčemu hodit. A zejména těm, kteří zatím nemají ty kvalifikace správné. Já jsem například si všimla, že samotná idea těch e, záruk pro mládež je vnímána pozitivně, ale včera právě v německých e, médiích se to často eh, dává naroveň se zárukou pracovního místa. A to musíme jasně signalizovat, abychom najednou lidi nesklamali, abychom naopak ním neslibovali něco, co nemůžeme splnit, ale aby bylo jasné, že je to pouze určitá přechodná fáze, eh, kterou jim chceme poskytnout. Ehm, Děkuji. Alejandro Serkas. A potom paní Cornelisen. Ano, paní předsedkyně? Chci říci, že i my souhlasíme s vaším názorem, že potřebujeme nové odstavce a usnesení, které zasadí do kontextu tuto otázku po schválení návrhu komise. Já jsem si četl pracovní dokumenty, které provázejí sdělení komise a je jasné, jak zde bylo řečeno, že vše zůstává v rukou členských států. Bude na členských státech, zda se to uskuteční nebo ne, protože je zde nulový závazek ze strany Evropské unie, pokud jde o rozpočet. Je to pouze tedy doporučení. Takže pokud tam budeme doplňovat odstavce, měli bychom si uvědomit, že už sedm let členské státy slyší totež a nic se nedělá. Od guidelines z roku 2005 se hovoří o těchto zárukách nebo o podobných situacích, ale nic se neudělalo, kromě toho, že od roku 2005 používají Evropský sociální fond tak, jak chtějí. Takže bychom měli říci, že členské státy dosud nic neudělali v tomto smyslu a měli bychom tam doplnit povinnost komise, aby dohlížela na to, že to bude skutečná evropská záruka a že to nebude jen na členských státech, že komise do toho bude také zapojena, protože jinak to nebude žádná evropská záruka. Děkuji. Um, Paní Cornelissen. Thank you. Um, já Děkuji. Ano, já se zasazuji. Já jsem tady místo Turen, která tady bohužel nemůže být. Čtu si ten text usnesení, otázku je skvěle, že máme takový celý balíček pro mládež. To je vzácná příležitost v rámci toho mandátu, že zpráva z vlastní iniciativy vlastně vedla ke konkrétní akci ze strany Evropské eh, komise. Jak často se něco takového stává? Takže v tom smyslu opravdu se můžeme sami pochválit a podporujeme to. Samozřejmě, že nás může trošku trápit případná případný ostych eh, členských států a hlavně to, že nemusí mít ty prostředky. Eh, většina členských států nemá prostředky, protože se omezuje, snižuje rozpočet právě na eh, takovou tu záruku. Takže to by mělo být i součástí té otázky. Emilie Turunen bude spolupracovat s ostatními stínovými zpravodaji a v podstatě to, jak paní předsedkyně navrhla ty dva dostateč, dodatečné odstavce, je dobrý nápad, ale ještě se musí projednat. Jutta Senruk a pak paní McIntyre. Ja, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Iniciativa je velice dobře vytyčená a myslím si, že potřebujeme eh, signál parlamentu. Cílem eh, záruk pro mládež musí být eh, integrovat mladé lidi na pracovní trh, když hledají první pracovní místo, musí mít také vzdělání. Programy mobility mohou být určitým doplňkem, ale nevyřeší nezaměstnanost mládeže v Evropě a také programy pro dobrovolníky díky tomu sice mladí lidé mají nějakou aktivitu, možná získají nějakou kvalifikaci, ale nezískají pracovní místo na pracovním trhu. Je velice důležité, abychom už eh, se nedrželi pouze slov, ale abychom nabídli členským státům nějaké iniciativy, příklady nejlepší praxe, tak, jak to máme v rámci osy pro mládež, programu pro sociální změny a inovace. Na jedné straně tedy eh, se tady vyměňují eh, informace o dobrých postupech, ale na druhé straně jsem přesvědčena, že pokud jde o nezaměstnanost, dobrovolnosti eh, mládeže, tak tam se nepohneme dál, pokud nebudeme mít jasné pokyny a jasné kritérie. Já si myslím, že záruky pro mládež jsou důležité pro, i pro kvalifikaci. Je důležité, protože Eh, velmi často, když se obrátíme na podniky, tak nám říkají, že nemají dost eh, dobře vzdělaných mladých lidí. Takže je to iniciativa, která, když bude brána vážně, tak do velké míry vyřeší problémy mládeže a také nedostatek eh, odborných pracovních sil. V mnoha jednáních i s průmyslem jsem pochopila, že se na to dívají pozitivně i, i v Německu. Děkuji. Eh, paní McIntyre a potom pan Ory. Thank you. Um, certainly I think we're all... Děkuji, ano. Jistě, všichni se shodneme, že nezaměstnanost mládeže je jedním z největších problémů, který stojí před Evropskou unii, ale já nejsem přesvědčena, že ta záruka pro mládež, to, co máme před sebou, ta otázka k ústnímu zodpovězení, nějaké reálné problémy opravdu vyřeší. Je tady určité nebezpečí, totiž, že znovu učiníme taková dobrá prohlášení, že to bude znít dobře, eh, všichni musí se vrátit do práce výborně, ale možná to na tu realitu opravdu vlastně nereaguje. Ehm, pracovní místa tvoří podnikatele a ne vlády a tak dále nemůžeme prostě jim eh, legislativně předepsat a nařídit, že musí zaměstnat víc lidí. Takže to, že tady budeme něco prohlašovat, případně měnit legislativně, to je úplně jiná věc. Ano, samozřejmě sociální fond může zlepšit vzdělanost, kvalifikace a tady spíš důležité je, abychom nerozmělňovali ten sociální fond, ne snažili se jej použít jako děvčátko pro všechno. Já bych spíš byla pro to, abychom ten fond doslova eh, se snažili zaměřit na proškolování mládeže. Eh, v celé EU jsou 4 miliony prázdných pracovních míst a ta vznikají z důvodu nedostatku kvalifikovaných eh, zájemců takže tvorbou e, takové rigidity dosáhneme pro opačného účinku. No. Máme tři čtvrtě na deset, máme čtvrt hodinu spoždění a cílem je, abychom tady nerozploutávali celou diskuzi o zaměstnanosti mládeže. Jde o to, jaký chceme vyslat signál před EPSkem eh, v únoru. Mám tady ještě eh, nějaké řečníky, ale prosím, abyste byli velice struční a potom můžeme hlasovat pan Ory, paní Sinclair, paní Jaslovecká a tím končím seznam řečníku pan Ory. Ano, děkuji. My vítáme iniciativu, která se týká záruk pro mládež. Opravdu je dobré, že se pozornost obrátila na tyto záležitosti. Zdá se však, že je nejisté, zda na to budou nějaké finanční prostředky. Hovoříme o sociálním fondu, ano, to je pravda, ale na druhé straně musíme potrhnout i záležitost, že firmy musí být, mít podmínky, k ke tvorbě pracovních míst. Takže možná bychom se mohli nově zamyslet na fondem soudržnosti a prostředky, které proudí do toho fondu, protože to je příležitost, která má význam pro tvorbu pracovních míst, potenciální význam ve mnoha členských zemích. Takže smysl té záruky bude reálný pouze, když budeme mít fondy, které jej podpoří. A na to jsem chtěl upozornit paní Senkler, pak paní Vlastověcka Omlouvám se, ale musíme ukončit eh, seznam řečníků. Budeme mít jiné příležitosti. Thank you, um... Paní Sinclair, děkuji, paní předsedkyně. Ano, nezaměstnanost mládeže je příšerný problém v celé Evropské unii, zejména eh, v regionu West Midlands v Anglii, který reprezentují. Mám pocit, že ta iniciativa, i když je dobře míněná a jsou tam velká slova, nás klame, co se týče řešení. Řešením by bylo eh, zbavit se byrokracie u podniků, eh, které například ve Spojeném království poskytují 83% pracovních míst a mnozí říkají, že eh, překážkou v, při tvorbě pracovních míst je předpisový rámec, který je přehnaný, takže pokud se toho zbavíme, tak možná pak budeme moct mít přežitost investovat do mládeže. Děkuji paní Jaslovická. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Často se zmiňujeme o proškolování, o zárukách, e, zda tedy mladý člověk by mohl mít záruku, že dostane e, práci. A často se obracíme na samou mládež a tak, jak už jste mnozí se zmínili, e, nejsou to vlády, není to sociální politika, kdo tvoří pracovní místa, jsou to podnikatelé. A já si myslím, že bychom se právě tam měli porozhlédnout, zda budeme mít nástroj, případně záruky pro malé střední podniky, aby ty mohly zkvétat, tvořit pracovní místa a na druhé straně ta mládež musí být hm, taková více podnikavá. Celé roky hovoříme o tvorbě pracovních míst a stále jsme se nepohnuli z místa. 7,5 milionu mladých lidí mezi 15 a 25 lety ani nepracuje, ani se nevzdělává ani se nepřeškoluje. A právě vzdělávání, případně přeškolování, proškolování jsou řešením pro ty mladé lidi, ale Zamysleme se nad nástroji pro malý střední podnik, který bude mít možnost vytvořit pracovní místo a rovněž sám mladý člověk by třeba mohl si založit nějakou firmu a sám to pracovní místo vytvořit. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili. Je zřejmé, že toto téma je velice citlivé a důležité. Je důležité, aby náš výbor se eh, velmi aktivně ujal této otázky. Nebudu hovořit eh, už příliš dlouho, protože je potřeba, abychom se pustili do hlasování, ale přesto chtěla bych zareagovat na poznámky několika kolegů. Byla tam ta myšlenka, eh, že eh, jaksi veřejné orgány nemají požadovat po podnicích, aby vytvářely pracovní místa. Ale není to tak legislativní anebo jiné prostředí může podnět podněcovat podniky, aby vytvářely pracovní místa. A to je právě to, oč tady jde. E, to, co je cílem naší práce. A já si nemyslím, že Evropská unie v tomto smyslu e, vytváří nějaké e, problémy, právě naopak. A myslím si, že zkušenosti nebo snahy mnoha členských států, ať už je to Rakousko, Finsko, Lucembursko a nebo Francie, kde eh, generační smlouvy eh, byly eh, vlastně spuštěny nebo rozběhnuty na, zá, na podnět nového prezidenta. Je, díky tomu všemu je zřejmé, že tady je možné pomáhat zaměstnanosti mládeže. Doporučení radě jsou tady důležitá a díky tomu tedy i to, že Evropský parlament prostřednictvím usnesení, které bude 2. ledna přijato na plenárním zasedání, vyslat velmi silný signál a na radě EPSCO 7. února budu tedy vaším vyslancem. Už jsem se setkala s irským předsednictvím a budu tam velmi Eh, vysílat velmi silný signál. Každý minister bude hovořit eh, a o svých věcech a já budu samozřejmě hovořit o naší věci. Společně s koordinátory jsme vytvořili rozhodnutí a podle toho to budou politické skupiny, které budou předkládat pozměňovací návrhy v angličtině. A já se omlouvám, že eh, tady vlastně prosím poslance, eh, aby eh, se snažili eh, obracet na naše Eh, zodpovědné osoby, koordinátory v angličtině eh, do 11. prosince do poledne, abychom mohli do 18. prosince proskoumat všechny pozměňovací návrhy. Prosím, nejde o to, abychom se snažili ošetřit celou otázku mládeže, ale chceme vyslat signál Radě EBSCO a eh, proto potřebujeme usnesení, které bude stručné, protože když to usnesení bude delší než jednu stránku, tak to na EBSCO v podstatě určitě nikdo číst nebude. Teď tady jdeme hlasovat. Bod číslo 11. Chtěla bych vás požádat, abyste odsouhlasili návrh zprávy, eh, která vám je předkládána. Jsou to pokyny eh, pro politiku zaměstnanosti členských států. Jak vám jistě neuniklo, situace zaměstnanosti v členských státech se nezměnila a to znamená, že se nezměnily, nezměnily se ani pokyny. A nyní tady jsou některé formální kroky, kde my musíme tyto eh, pokyny v tom eh, tedy vrátit do toho stavu, kdy jsme přijali, když se na nás, eh, když pan Ori předložil svou zprávu. Můžete souhlasit s návrhem zprávy tak, jak vám byl předložen? Děkuji vám za tento formální krok a zároveň se omlouvám. A teď se eh, tedy pustíme do Eh, našeho hlasování a mm, pod bodem 7 budeme hlasovat o zprávě kolegyně Regina Bastos o zprávě z vlastní iniciativy o statutu Evropské vzájemné společnosti. Jde o zprávu, kde eh, jsme v postupu předruženého výboru společně s výborem Jury a máte tady pozměňovací kompromisní návrhy 1 až A až F. Asi mi tady něco uniklo. Možná, že mi to vysvětlíte potom. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1, Jean-Luc Benhamy, paní zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Paní zpravodajka je pro, paní Morančantě, takže by neměl být problém. Máte slovo? Omlouvám se, paní předsedkyně, ale já nemám hlasovací e, seznam. A nejsem jediná. Děkuji, teď už mi to podali. No dobře, takže e, navrhuji, aby EPP následovali paní Bastos. Pozměňovací návrh 2 musí být odhlasován později. A po odstavci 1 budeme hlasovat o kompromisu A, předloženém třemi skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 tím pádem padá. A dále tady máme pozměňovací návrh 4, paní Sipa, zpravodajka je pro, kdo je pro, e, zdrželi se, schváleno. Druhý odstavec, pátý pozměňovací návrh byl stažen a tím pádem hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6. Jean-Luc Bihnamis, paní zpravodajka pro, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 4, sedmý pozměňovací návrh, stejný autor, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec číslo 5, kompromis B, eh, tři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Ostatní pozměňovací návrhy padají a e, pak tady máme pozměňovací návrh 11, paní Bastos, kde je pro, proti, drželi se schváleno. 5, e, e, pozměňovací návrh 12, Marian Harkin pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 6, kompromis C, tři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 15, paní Bran Šartě, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále, pozměňovací návrh 16, stejná autorka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh 16 je schválen. Odstavec 7, pozměňovací návrh 17 byl stažen a hlasujeme o pozměňovací návrhu 18 pana Houvita, kdo je pro, proti, Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 19 paní Sipl je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 8, kompromis D, předložen třemi skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 8 je tady ještě poslanecí návrh 23, paní Sipel, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po eh, odstavci 9 tady máme pozměňovací návrh 24, paní Klivety, Ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky. Není tady nic, žádný, žádná, nikdo proti ústním pozměňovacím návrhu, takže kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Odstavec 10, pozměňovací návrh 25, Moran Šantě, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 26, Belgi Cipl, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 11, eh, pozměňovací návrh 27, paní Klivety, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 28, paní Sipel, je to eh, identické pro, proti, zdrželi se schváleno. Potom 11, 29, Richard Hovit, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 30, paní Klivety pro, proti, zdrželi se zamítnut. Eh, odstavec 12, 32, ne, 31 eh, paní Klivety eh, pro, proti zdrželi se schváleno. Potom 32 pro, proti zdrželi se schváleno. Potom 12, 33 padá. 30, eh, pad, 13, 34 paní Sipel. Ústní poznací návrh zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Podstavci 13, 35, paní Sipel, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Ověříme 35, nemám, nemám kartu. Hlasovali jste? Dobře, prosím, vložte své karty. pokud eh, to prosím, ukážete své hlasy pro, proti. Dobře, takže končím hlasování. Je to 18 pro, 24 proti, takže není to schváleno. Tím eh, tedy odstavec 14, pozměňovací návrh 36 o tom budeme hlasovat později, ale můžeme hlasovat okamžitě o 37. paní Bastos, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. No, potom 14. 36, 38 pan Howitt, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Odstavec 15, poznávací návrh 40, pan Benamias, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 39, paní Sipel, kompatibilní, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom 15, 41, pan Hovit, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Potom 15, 42, paní Minodora Klivety, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nastavec 16, 43, paní Sipel, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 44, pan Benamias, Tady je požadavek odděleného hlasování od skupiny sociálních demokratů. Budeme hlasovat eh, o textu bez slov. In preserving the human social model. Euh, donc je mets la première. Takže hlasujeme o první části, kdo je pro. Proti zdrželi se a budeme to ověřovat. Čtyřicet dva, čtyřicet... šest pro, 15 proti, takže je to schváleno. A teď druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Pozměňovací návrh 45, zpravodajky kompatibilní, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Poslanec návrh 46, paní Sipel, 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47, stejný autor, stejná autorka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, odstavec 18, eh, říká paní Spravodek, ale je to 17, 48, paní Harking, kdo je pro, proti, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 49 je kompatibilní. Paní Sipel, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď doporučení. Po, tady máme tady odstavec 17 a kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Doporučení 2, paní Bastos pro, proti, zdrželi se, schváleno. Doporučení 3, ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti, 52, paní Bastos, eh, doporučení 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Doporučení 4. Hmm. Prosím vás, buďte potichu. 53, paní Bastos. Ústní pozměňovací návrh paní zpravodajky, někdo není proti ústním pozměňovacímu návrhu. Potom pozměňovací návrh 53 pro, proti zdrželi se schváleno. Doporučení 5. Pozměňovací návrh, kompromisní pozměňovací návrh, tři skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Byl to kompromis F. A tím se dostáváme k doporučení 7. Pozměňovací návrh 56, paní Sipel, kdo je pro? Proti? Ověříme 56. Eh, končím hlasování. 17 pro, 24 proti. Není to schváleno, zamítnuto. 56 paní Sipel, 57 eh, paní Sipel, pro, proti. Vypadá to stejně, ale ověříme to. Ověříme 57. Končím hlasování. 24 pro, 18 proti, Schváleno. 58, paní Sipel, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnut. Schváleno. Naštěstí jste to nezaspali a teď budeme hlasovat o celém textu elektronickým. Končím hlasováním. 37 pro, 3 proti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme paní zpravodajce. Madame Bastos, je ne peux que vous Paní Bastos, já vás jen poprosím o to, abyste byla opravdu velmi. Quand vous aurez reçu toutes les félicitations du PPE, velmi stručná. Až dostanete všechny gratulace od EPP, tak já vám musím říci, že musíte být velmi přítomna při těch jednáních, protože my jsme přidruženým výborem spolu s výborem Jury a uvidíte, že až budou probíhat schůzky stínových zpravodajů, musíte dbát na to, aby ty naše priority tam byly prosazeny, protože jakmile oni se mezi sebou dohodnou, tak my už svá stanoviska neprosadíme. To platí u celé řady věcí, ale především, když jsme přidruženým výborem, musíme na to dát velký pozor. A teď zde máme zprávu pana Cabrnocha. Bod číslo 8. Zpráva z vlastní iniciativy výboru Envy. o Evropském inovačním partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. V odstavci 1 máme kompromisní návrh A, čtyř frakcí, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Čtyři, Kinga Guns, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět, stejná autorka, pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest, Kinga Guns, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 2, kompromis B, čtyř frakcí. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Can I ask the people in the... Můžu požádat osoby na chodbě, aby přestali hvízdat? Po odstavci 2 pozměňovací návrh 10 pana Kastlera s ústním pozměňovacím návrhem. Není nikdo proti tomu ústním pozměňovacímu návrhu? Ne, takže hlasujeme o desítce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 11 King Agents, kdo je kdo, pro, pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 12 pana Kastlera. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis C k odstavci 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Takže teď kompromise D, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Po odstavci 3, 24, paní Minodory Klivety, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 25, paní Morán Šachti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 28. Ne, promiňte, ověříme 25. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 21 proti, jeden se zdržel. Není to, není to přijato, měli jste pravdu. 28 paní Kinga Gens, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tomu se říká odpověď pastýře pastýřce. 29. Kdo je pro, kdo je proti, kdo je, kdo se zdržel? Zamítnuto. 30. Paní Kinga Gans. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. 31 paní Akoncáry na vypuštění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Takže kompromis E, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Potom 36, paní Kingy Gens, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, celá jedna část vůbec nehlasovala, tak ještě jednou pozměňovací návrh 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Teď je to mnohem jasnější, je to přijato. 37 eh, za stejných podmínek, pan Kastler, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Odstavec 5, kompromis F, 4 eh, frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď se dostáváme k odstavci 47 pana Kastlera tedy návrhu 47 pro, proti, kdo se zdržel. Není to jasné, takže to ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 47 zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 26 proti, je to jasně zamítnuto. 48 King Against, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 49 paní Klivete, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 50 Kinga Gens, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 51 stejné autorky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 5 pořád, 52 odpadá, takže odstavec 6, a tam máme kompromis G, 4 frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato, Potom 61, pan Cabrnoch, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 62. Naší místo předsedkyně paní Super, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 63. Paní Minodory Klivety, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 64. Ano, ověříme, ověříme 63. Já jsem říkala, že to bylo přijato, ale jsem samozřejmě otevřena možnosti zkontrolovat elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, 16 proti, 1 se zdržel. Je to přijato. 64 paní Gens. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak ještě jednou, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 65. Paní Angelili. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 66. Paní Harkin. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 67. Roberta Angelili. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 68 King Agents, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 69 Marian Harkin, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 70 pan Kastler, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 71 paní King Guns, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 72, paní Harkin, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 73, stejné autorky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 74, paní Kinga Gens, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Elektronickou cestou zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 39 pro, 2 proti, 1 se zdržel, takže blahopřejeme našemu zpravodaji. Oui, oui. Qui doit être présenté. Kterého bychom měli představit. A poslední hlasování práva. Pod bodem 9 máme spolurozhodování. Je to zpráva paní Mohan Šachti. Je to k návrhu směrnice, pozměněné směrnice o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Jedná se tedy o takzvanou směrnici o elektromagnetických polích. Dostali jsme k tomu stanovisko výboru Envy a paní Rapty se k tomu chce vyjádřit ještě před hlasováním. Paní Rapty, máte slovo. No, děkuji. Já budu hovořit velice stručně. První věc, kterou bych eh, zde chtěla říct, eh, ze srdce upřímně poděkovat paní Moran Šartě. Opravdu eh, skvělá práce z její strany. Eh, trpělivost to chtělo, eh, rovněž klid a toho se ona zhostila fantasticky. Musím potrhnout, že to bylo jak obtížné téma, tak i technicky velice náročné. Eh, téma, které naleží na srdci nám všem, nejen mě či paní kolegyni Moran Šatě, ale i ostatním, i kolegům, s nimiž jsme byli trvalé ve styku, vedli jsme jednání a bylo to velice intenzivní. Skončili jsme až včera a nyní bych měla následující prozbu, pokud je to možné. Ráda bych ještě vznesla ústní pozměňovací návrh, totiž na začátku eh, dvě 3. To je číslo 2.3. E, obsahově tam není žádná změna. Jde pouze o důležitou věc, ale spíš se neustále připomíná věc, kterou máme v, te, v těch legislativních textech, totiž obecná zásada, taková ta základní zásada, že musí být zaměstnanec chráněn. Já to přečtu anglicky aniž by byly narušeny obecné principy týkají se toho, že žádný zaměstnanec nesmí být vystaven eh, rizikům nad přípustné hodnoty. O to jde. A poté už ten text pokračuje jako obvykle. A dále bych ještě ráda řekla, že jsme přistoupili na všechny kompromisy. A já opravdu bych vás chtěla eh, naléhavě požádat, pokud je to možné, abyste přijali i ten ústní pozměňovací návrh. Jedná se o velice důležitou zprávu a je to i tak, že zpravodajka um, pracovala fantasticky. A takto vlastně jsme schopni vše, všichni podpořit tuto zprávu. A pokud přijmeme i tento pozměňující návrh, tak můžeme vlastně Eh, hlasovat pro, pro tu jedničku, jinak bychom se museli zdržet a jinak eh, všem děkuji za trpělivost a paní předsedkyně, pokud by to dnes nebylo přijato, tak bychom si chtěli vyhradit, že ještě eh, jednou to téma uvedeme i v plénu, takže děkuji. Teď jsme o kompromisu M článku 3.2 chcete, já jsem to úplně tedy nesledovala, doufám, že to zvládla paní zpravodajka. Mohla byste to prosím znovu zopakovat? Je mě opravdu líto, že jste to nepředložila písemně, protože ano, je to sice ústní pozměňovací návrh, ale kdybyste ho předložila předtím, tak by to mohlo být. Ano, máte pravdu a já se omlouvám, já se omlouvám. Já se omlouvám a zopakuji ten pozměňovací návrh, tu jednu část. No, but when, where does it stand in the compromise M? Kde to tam je v tom kompromisu? E, členský stát bude vyžadovat a tak dále? a potom member states shall require that the employer censures that exposure, eh, that exposure of workers, etc. is um, celida de 14 to je stránka číslo 14 eh, v těch eh, pozměňovacích návrzích. To je pozměňovací návrh M, druhý bod před tou druhou částí, která se začíná, začíná tedy slovy Member States shall require, tam navrhujeme, aby nezávisle nebo uh, aniž by byla dotčen, obecný princip, že nesmí být nikdy vystaveni ničemu nad limitní hodnoty a poté to bude pokračovat member states a tak dále. Jako je to tam původní. Yes. Yes. Notwithstanding. Aniž by byl dotčen obecný princip toho, že zaměstnanci nemohou být vystaveni expozici nad expoziční limitní hodnoty. A poté to už bude pokračovat, ano. Madame la présidente, je remercie Madame Rapti. Paní předsedkyně, já děkuji paní Rapti za její slova. Nicméně my jsme proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Nejdřív musí být tento ústní pozměňovací návrh přijat a on není jsou to opravdu měsíce jednání mezi politických frakcí a my nemůžeme na poslední chvíli přistoupit na tento ústní pozměňovací návrh. Takže je to uzavřeno a my můžeme přistoupit eh, k hlasování. Článek jedna kompromis je pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Article 2. Článek 2, kompromis K, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Článek 3, název kompromis L, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Článek 3, slavný kompromis M, kdo je pro. Je to tedy čtyř frakcí návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Článek 4 k názvu Pozměňovací návrh 92 paní Karimy Deli, zpravodajka je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Článek 4 kompromis N, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď se dostáváme k článku 5, kompromis E, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Článek 6, kompromis P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Článek 8, kompromis Q, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato článek 9, článek 169, eh, paní zpravodajka je pro, je to zamítnuto, dále po článku 9, nový název prostřednictvím ústního pozměňovacího návrhu paní Mohon Šachtě. Je někdo proti? Nejsou zde námitky, takže budeme hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu. Je to přijato. 245 zpravodajka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 246 stejné, stejné autorky pro, proti, zdrželi se přijato. 247 stejné autorky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Článek 3, odstavec 5, zavedení nového pododstavce přes pozměňovací návrh 82 ne, ten nám odpadá, takže nic z toho, takže potom článek 9, pozměňovací návrh 248 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato pozměňovací návrh 249 stejné autorky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A dále článek 10, kompromis R, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato článek 11, odstavec 2, 15, zpravodajka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 12, odstavec 1, 16, zpravodajka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Článek 13, kompromis S předložený pěti frakcemi, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Článek 14, kompromis T předložený pěti frakcemi, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Příloha 1, kompromis U, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Příloha 2, kompromis V, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo, je, kdo se zdržel. Přijato. A na stránce 15, příloha 3, kompromis dvojité V, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis X k příloze 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Úvodní ustanovení 5, 234 paní Moran Šachtie, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Úvodní ustanovení 6, kompromis A, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Úvodní ustanovení 7, kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Úvodní ustanovení 10, kompromis C, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Úvodní ustanovení 11, kompromis D, pěti frakcí. Navazuje to na odstavec 4, nebo tedy návrh 4 výboru NV pro, proti, zdrželi se přijato, 12, pozměňovací návrh 2, to je jazykový pozměňovací návrh, o tom se hlasovat nebude, takže potom kompromise E, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Úvodní ustanovení 14, kompromis F, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď hlasujeme o kompromisu G. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Po úvodním ustanovení 15, kompromis H, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Úvodní ustanovení 6, kompromis I, pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Po úvodním ustanovení 16, 236 paní zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Úvodní ustanovení 17, pozměňovací návrh 238 paní Moran Šachtie, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 29 paní Karima Deli odpadá, takže budeme hlasovat teď o celém návrhu zprávy elektronickou cestou. Hlasovali všichni, takže končím hlasování a zpráva je přijata. 39 pro, 2 proti. Blahopřejeme naší zpravodajce. nous allons maintenant voter. A nyní budeme hlasovat. Ještě máme jedno hlasování. Donc le dernier vote, c'est le vote sur la résolution. Poslední hlasování je hlasování o legislativním usnesení. Protože se jedná o legislativní text. To se stává. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 34 pro, 2, 2 se zdrželi. Takže 35 pro, vy hlasujete pro, 35 pro, 2 proti a nikdo se nám nezdržel, nikoho tady nemáme. Ještě plus jeden pro. Vy chcete hlasovat také pro? Dobře, tak to vrátíme zpátky, abychom to opravili a budeme mít 36 hlasů pro legislativní usnesení. Takže chceme-li dosáhnout dohody s radou v prvním čtení, jde o článek 721 Spravodajka, stínoví spravodajové a vaše předsedkyně budou vytvářet eh, vyjednávací tým, bude tam Pervanš Beres. Rapti, Marian Arkin, Karima Deli et Georgios Toussas. Dans le respect des gens. Takže <laughs> respektujeme genderovou vyváženost. A naším základem bude zpráva přijatá dnes a první trilog proběhne v lednu. Datum ještě musíme určit eh, společně s irským předsednictvím. A tím jsme uzavřeli hlasování a přistupujeme k bodu 10 na pořadu jednání, což je zpráva paní Veroniky Lupe Fontaně o Evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky, o aspektech zaměstnanosti a sociálních aspektů roční analýzy růstu za rok 2013. Jedná se o zprávu kde máme posílenou spolupráci? Nemáme? Je to zpráva, kde výbor pro rozpočet je v posílené spolupráci a výbor REGI nám předloží stanovisko. Paní zpravodajko, máte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Především, především jsem chtěla říci, trochu vysvětlit v čem bude ta práva, zpráva spočívat. A měli jsme velmi málo času, protože 28. jsme teprve dostali roční analýzu a mám pocit, že kolegové neměli dnes nebo včera na to tolik času, aby to prostudovali do detailu Zpráva chce vyjádřit náhled parlamentu na sociální situaci a zaměstnanost v EU a aktivně přispět k procesu evropského semestru s tím, že víme, že naše role není taková, jaká by podle demokratické legitimity měla být. Ta zpráva má stejný formát jako legislativní zprávy z vlastní iniciativy, i když samozřejmě se nejedná o legislativní zprávu, ale o obyčejnou, skládá se z doporučení a, e, Potom jsou zde specifická doporučení pro Evropskou radu a doufám, že pokud dosáhneme velkého koncensu, tak to rada vezme v úvahu. Pokud jde o obsah, vycházíme z velmi složité ekonomické situace, která se bohužel ještě zhoršila v posledním roce v celé řadě obraz, oblastí. Vzrostla nezaměstnanost, mladí nenacházejí práci a chudoba i mezi těmi, kteří práci mají, roste, stejně jako roste vyloučení ze společnosti. A především v těch nejzranitelnějších sektorech. Závazek členských států pokud jde o strategii 2020, rozhodně nebyl tak silný, jak se očekávalo a jak se také doporučovalo v roce 2012. A také, jak se doporučovalo také ve zprávě Cornelisen tohoto parlamentu. V, tom par- v té zprávě, kterou dnes předkládám, a která určitě se ještě vylepší díky pozměvacím návrhům kolegů z této z tohoto výboru, tak tam máme několik priorit. Za prvé, strategie 2020, eh, implementace politických směrů z roku 2012 v členských státech bylo opravdu nedostačující a já si myslím, že je nutno to zlepšit v následujícím roce 2013. Je nutné, aby členské státy přijaly potřebné závazky k tomu, aby byly dodrženy reformní národní programy v roce 2013 a aby byly splněny cíle strategie 2020. Ale to se samozřejmě vztahuje i k nezaměstnanosti mladých. Pokud nebudeme mít dostatečné prostředky, velmi těžko budeme moci dosáhnout cíle strategie 2020 a nevím, jestli tohle může záviset na nás, ale v každém případě v rozpočtovém výboru myslím, že musí vyvinout velké úsilí v tomto smyslu. Druhá priorita je tvorba pracovních míst prostřednictvím strukturálních reform a fiskální konsolidace upřednostňující růst. Členské státy musí přijmout rozhodná opatření, která budou podporovat tvorbu pracovních míst a posilovat vytváření podniku. Proto je opravdu nutné pomoci malým a středním podnikům a to jak v přístupu k financování, tak také pomoci pomoci malým a středním podnikům v modernizaci. To je také důležité. Hodně se o tom hovoří ve zprávě. Hovoří se tam také o zelených eh, zaměst pracovních místech a o informačních a komunikačních technologiích. Třetí bod je nezaměstnanost mladých. O tom jsme už diskutovali, je to největší problém v Evropské unii a v mé zemi, ve Španělsku, to je opravdu kardinální problém. Je nutno mít školící programy a formovat a vzdělávat tyto mladé a je nutno také podpořit podnikání, podnikání mladých a všechny programy, aby se těmto mladým usnadnil přechod ze školy na pracovní trh. Členské státy zde musí vytvářet integrované strategie pro mladé, kteří nemají práci a nemají ani vzdělání. A znovu, tady potřebujeme prostředky k tomu, abychom dosáhli tohoto cíle. Čtvrtá priorita to jsou trhy, které budou dynamičtější, inkluzivnější a budou zajišťovat větší kvalitu práce, budou se lépe přizpůsobovat okolnostem. Musíme vytvořit eh, podmínky pro to, aby se zvýšila účast eh, na pracovním trhu především žen, postižených a zranitelných osob, eh, těch nejpotřebnějších. Ve zprávě Komise se to příliš eh, nezdůrazňuje. Trhy práce musí být dynamičtější a musí usilovat o rovnováhu mezi úspornými opatřeními, která jsou na jedné straně nutná, ale na druhé straně nesmí ohrožovat kvalitu zaměstnanosti a sociální zabezpečení. Ano, je to obtížné, ale je to nutné. Pátý bod, pátá priorita to je chudoba a vyloučení ze společnosti. Já věřím, že komise to samozřejmě chápe, udělala v tom smyslu celou řadu věcí, ale nesmíme usínat na Vavřínech. Pořád zde ještě máme spoustu práce. Šestý bod je uh, účast um, občanské společnosti a demokratická legitimita. Tisíckrát už jsme říkali, že pokud chceme, aby občané věřili, uh, ta opatření, která budou přijímána, zejména budou lito úsporná opatření, tak musíme mít podporu občanské společnosti a demokratickou legitimitu. A konečně musíme také diferencovaným způsobem provádět daňovou konsolidaci, která nám umožní ekonomické oživení a tvorbu pracovních míst. Znovu se zde uh, hovoří o tom, že úsporná opatření jsou sice na jedné straně nutná, ale nesmějí ohrožovat sociální zabezpečení ani zaměstnanost. Snažila jsem se být velmi stručná, ta zpráva je dlouhá a Měli jsme opravdu velmi málo času, nicméně myslím si, že v tom období na předkládání pozměňovacích návrhů, které tedy bude velmi krátké, se nám všem podaří tuto zprávu vylepšit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a slovo dávám Sačovi Gutierrezovi a potom dalším. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji taky paní Lope Fontaně za její práci, za její zprávu. My jsme připraveni pracovat na ní a dosáhnout konsensu. Samozřejmě s tím, že některé věci ještě poupravíme, zavedeme tam nové požadavky, protože problém není její zpráva jako taková, protože podle mě je to dobré východisko, jak dospět ke koncensu. Problém je to sdělení komise. Z mého hlediska je to opravdu velké zklamání. Je pravda, že po vystoupení komisaře Oliho Réna minulý týden jsem nic jiného neočekával. Ale je pravda, že se zde nezmění ten mylný směr, kterým se v uplynulých letech ubíráme. Takže další rok, který směřuje do díry. Evropská komise říká ve svém sdělení, že EU musí dokázat, že naše politika funguje. Občané potřebují, abychom dokázali, že naše politika funguje. Toto je třetí analýza růstu, které provádíme, kterou diskutujeme a otázka je, kde je dneska ten růst? Tři roky ho studujeme a pořád jsme ještě růstu nedosáhli. Čtyři roky se snažíme vyřešit krizi, čtyři roky děláme analýzu a snažíme se to promítnout do politik. Nicméně, komise v tom třetím přehledu růstu má tři cíle. Prý jsme zvýšili konkurenceschopnost. Otázka je jak, protože pokud jediná strategie komise k získání ekonomické konkurenceschopnosti je omezit mzdové náklady v některých zemích až o 20 pokud to znamená vyhodit tisíce pracovníků, porušit kolektivní smlouvy, tak to opravdu není úplně dodržování evropského projektu. Pokud se více zaměříme na naše pracovní podmínky spíše než na hospodářské podmínky, tak eh, to nebudeme dělat našim pracujícím dobrou službu. Konkurence za každou cenu ne. Za druhé, prý také se zmírnili, zmírnila napětí na finančním trhu. To opravdu nevím. Když dnes vidíme, že některé země mají zcela omezený přístup na finanční trhy, vidíme tři země, které jsou financovány nad rámec těch 400 eh, eh, základních bodů a zároveň jsou zde země, které se financují za záporné úroky, tak to samozřejmě neznamená, že se omezila napětí na finančních trzích. Znamená to, že jsou zde úplně nesnesitelné rozdíly, nerovnosti na finančních trzích. A komise jako třetí úspěch po třech letech špatné strategie, tak jako třetí úspěch, eh, ne, samozřejmě nehovoří o boji proti vyloučení, proti chudobě nebo o zaměstnanosti, ale hovoří o tom, že se snížil obchodní deficit některých zemí. Tak to je taková trošku lečka, protože se minimálně zvyšuje vývoz, ale také hospodářská kapacita. Nicméně na těch 20 stránkách komise ani jednou nehovoří o tom, co mohou některé země EU dělat, aby posílili například vnitřní poptávku a všichni vědí, že kdyby Německo o 5 nebo o 10% zvýšili své pracovní náklady, tak by nám všem Evropanům udělali velkou laskavost, aby se posílil růst. Hovoří se zde také o sdílené zodpovědnosti, ale to je nerovná zodpovědnost mezi státy, ale také ve vztahu k Evropské unii. Členské státy splňují ta doporučení, která se jim rok za rokem předkládají, i když to vede Eh, k sociálnímu dušení, dusí to společnost. Eh. Nicméně, Evropská komise neplní své úkoly. Kde je bankovní unie? Kde jsou eurobondy? Má to být sdílená zodpovědnost, ano, ale ty závazky musí plnit také druhá strana, a to zároveň. Komise také uznává, že strategie úsporných opatření dusí růst a pouze zvyšuje nezaměstnanost a chudobu z krátkodobého hlediska. Ale uznává tedy selhání své politiky a zároveň nezavádí žádnou hlubokou nebo novou změnu, která by zabránila tomu, aby příští rok jsme znovu neměli větší nezaměstnanost a menší růst. Hovoří zde také o fiskálních multiplikátorech. Říká, že jsou různé, ale pořád si myslí, že omezit výdaje je mnohem lepší, než zvýšit příjmy. No to asi ne. Samozřejmě je dobré omezit výdaje, ale vidíme, že v celé řadě zemí se výdaje omezují a vůbec se nevěnuje pozornost eh, takovým výdajům, jako je školství, zdravotnictví a tak dále. Ne všechny výdaje se přece musí snižovat je také možno navýšit příjmy. Já si myslím, že je důležité, aby se v tomto aspektu trochu odstínilo, rozlišilo, aby se zde neříkalo paušálně, že je nutno snížit výdaje. A konečně jsou opravdu posedlí tím, že se snaží udržovat eh, tu jedinou cestovní mapu, pokud jde o snižování dluhu. Ten dluh je jako cholesterol ano, je ho nutno snižovat, ale pokud potřebujeme zhubnout, pokud potřebujeme snížit ten svůj veřejný deficit, tak to nesmíme přehánět, protože pokud zhubneme za tři měsíce 50 kilo, tak to opravdu úplně dobré nebude. Chci zdůraznit jednu studii velkých ekonomů, kteří říkají, že pokud se nám podaří trochu prodloužit eh, ten kalendář na snižování deficitu, když tedy dodržíme pak růstu a stability a sixpack, tak bychom 85 miliard ušetřili každý rok a to by byl velký potenciál pro podporu růstu, proto, aby se alespoň minimálně změnila ta strategie. Já opravdu nechápu tu posedlost, aby se dodržela rigidně ta cestovní mapa, kterou se vytyčili. Zároveň je nutné také zavést zlaté pravidlo, o kterém hovoří Veronika ve své zprávě. To znamená, je třeba odlišit určité investice třeba do inovací, do vzdělávání. Tam musíme říci, že se tyto investice nesmí započítávat do deficitu. Je třeba zavést toto zlaté pravidlo. Zároveň chci také říci, že samozřejmě souhlasím s celou řadou věcí, které jsou v kapitole o zaměstnanosti konkrétně. Jak bych nesouhlasil, když už to říkáme celou řadu let v tomto výboru. Nejedná se pouze o ty poslední analýzy růstu, jedná se o celou řadu zpráv, které už jsme slíbili. Jsou to sliby, které se opakují každý rok a nikdy se neplní a někdo si na sebe nebere politickou zodpovědnost za jejich eh, nesplnění. To je jen takové politické maskování a aby se nějakým způsobem eh, řeklo tomuto parlamentu, že se dbá na jeho zájmy. I minulý rok jsme říkali, že je třeba posílit eh, národní programy zaměstnanosti. Ale nikdo to nemonitoruje, nikdo neví, jaké programy se udělaly, jaké byly cíle, čeho bylo dosaženo. Víme jen globální čísla, to znamená miliony dalších nezaměstnaných. Samozřejmě souhlasíme s tím, že třeba sázet na veřejné služby, ale například v mé zemi téměř o 60% eh, rozpočtu se snížilo. A nikdo nic neříká. Z 8 miliard se to snížilo na 3 miliardy ročně. Samozřejmě musíme posílit EURES. Říkáme to už 4 roky a nic se neudělalo. Posilovat celoživotní vzdělávání nebo restrukturalizaci, restrukturalizaci fondu soudržnosti k tomu, aby se posílila zaměstnanost, především zaměstnanost mládeže samozřejmě, ale to nestačí. Chci říci, mé stanovisko je to, že nemůžeme svléknout jednoho svatého, abychom oblékli jiného svatého. Takže Evropský sociální fond musí být náročnější, pokud jde o jeho cíle, o jeho konkrétní cíle a musí se především zaměřit na to, kam směřují jeho programy, ale také musíme získat jiné prostředky, protože máme program zaměstnanosti, který je historický a je to opravdu znepokojivá situace. My se nemůžeme spokojit jen s tím, jaké mechanismy a nástroje jsme měli dosud. Musíme si vytvořit nové mechanismy, nové fondy, nové prostředky a musíme být i my sami trochu náročnější, sami k sobě. A věci, které mě znepokojují. Ten důraz, který Evropská komise neustále klade na trhy práce jako jediné řešení z krize, určité věty, které tam mají, mě opravdu znepokojují. Například, že je nutné snížit očkodnění ze standardní smlouvy. Například, když tedy někoho propustíte, to očkodnění, kterému zaplatíte, je třeba omezit. Já opravdu nevím, jak to s tím souvisí. Standardní smlouvy, co to je? Vůbec se nedívají na ty nestandardní smlouvy. Já uvedu příklad. Týká se to nacionalizace znárodnění banky. My jsme provedli pracovní reformy, kvůli kterým pracovníci přišli o polovinu odškodnění v okamžiku propuštění. My ve Španělsku jsme nacionalizovali celou řadu bank, pracovníci jsou propouštěni, ale ti vysocí pracovníci, ti odcházejí z vlastní vůle s opravdu vysokým očkodněním a nikdo k tomu nic neříká. Říká se také, že je třeba flexibilizovat, eh, spružnit eh, stanovování mest. Také se hovoří o kolektivních smlouvách, které musí být také flexibilnější. To mě dělá starosti. Stejně jako to, že je třeba omezit eh, daňové zatížení, že je třeba omezit sociální zabezpečení. Pozor, to by mohlo poškodit právě podporu v nezaměstnanosti. A hovoří se zde také o vzdělávání a o školství. Tam si myslím, že bychom zároveň měli mluvit i o kvalitě. Jinak tím nic nevyřešíme. A závěr Paní Lope Fontaně, vaše zpráva je dobrým východiskem, nicméně s tou strategií my nesouhlasíme, je tam celá řada věcí, které vůbec, vůbec nemonitorujeme a myslím se, že si hrajeme s trpělivostí celé řady občanů. Děkuji. Euh, Harkin, eh, Paní Harkin a potom paní eh, Cornelisen. Děkuji, paní předsedkyně mý kolegové vlastně už vyjádřili téměř všechno, takže už mě toho moc nezbylo. Ale přesto pár komentářů nejdříve. Srdečně díky za zprávu. Paní zpravodajce, bohužel eh, jsem si to stihla přečíst pouze eh, v rychlosti, Dostala jsem jim teprve dopoledne dnes, ale stejně jako kolik kolegové mám pár komentářů. Prvý. Souhlasíme s těmi třemi klíčovými um, poselstvím. Možná ten třetí odstavec by se mohl posílit, ale jinak to je správné. E, současné cíle nejsou plněny v rámci Evropy 2020. Přidaná hodnota komunitárních fondů, ano, souhlasím, že členské státy musí předložit národní programy zaměstnanosti a i plány Eh, rozvoje zaměstnanosti je škoda, je politování hodné, že k tomu nedošlo, jako řekl kolega. Celkový obraz máme, ale ty obrazy eh, v členských státech, ty nám scházejí. Eh, minulý týden, ano, jsme hovořili s komisaři Renem a Andorem k této tematice a musím říci, že je to prostě katastrofální. Nevidím žádné důkazy, že ta politika funguje v určitých oblastech sice funguje, ale v jiných nás zklamala. A když se podíváme eh, pouze na samotnou politiku úspor, tak vidíme v celé řadě členských států, že vlastně ta zadluženost je vyšší ve srovnání s tím, jak to bylo na začátku před zavedením té politiky úspor. Takže zdá se, že je to opravdu eh, cesta ke zkáze, protože když nemáme růst, aby se mohly ty dluhy splácet, aby se mohly snižovat, alespoň proporcionálně k růstu, růstu HDP, tak to pak nelze. A rozhodně si myslím, že komise, a doufejme, že i e, parlament ji v tom podpoří, se musí podívat na odstínění e, toho, co se bude dít. Neříkám, že by se ta loď měla úplně otočit a změnit směr, případně zastavit, zbrzdit, ale jiné, méně rigidní harmonogramy, e, kreativnější uvažování, nikoli pouze ta posedlost tím úsp, těmi úsporami. No, já chápu, že úspory tam musí být, ale nemohou to být pouze úspory. Musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme zavádět změny, které členským státům, které se ocitly na holičkách téměř, tu pomocnou ruku, aby se z toho dostali. Včera celá řada z vás tam byla, kolegové. Ano, já jsem šla, si přišla podívat na konferenci pro občany s postižením a Pukalo mě srdce, když jsem si vyslechla hlasy mnohých z nich a nikoli pouze z těch členských států, které procházejí tím striktním úsporným programem, ale i z ostatních členských států, kde lidé hovoří, že se jim na polovinu snižují e, dávky, e, jsou ponižováni vlastně tím systémem a e, to přece je politika, která v praxi se pak takto projevuje a to potřebujeme vyvážit trochu. Souhlasím zejména s odstavci 25-26, kde se zmiňujete o tom, že sice fiskální konsolidace musí pokračovat, musí pokračovat eh, přiměřeným způsobem a eh, způsobem přátelským vůči občanům a pokud by se to podařilo, tak eh, rozhodně by to stálo za to a rovněž se to musí odstínit podle členských států. Na závěr ještě v té poslední části, kde hovoříte o, posíleném demokratickém dohledu a o tom, že by se každý měl cítit vlastníkem té politiky, tak ano, všichni víme, že ve všech členských státech, zejména v některých však, stále více občanů se odcizuje Evropské unii. Už se nepodepisuje pod tím, co Unie dělá, protože oni čtou pouze ta hesla. A když bychom byli schopni občanům uvědomit, že právě jak náš parlament, tak i národní parlamenty sehrávají zásadnější úlohu a ty evropské instituce, které jsou bez takové tváře, tak to by pomohlo. Děkuji. Madame Děkuji a eh, paní Cornelisen a potom paní Zuber. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych nejprve poděkovat eh, paní eh, zpravodajce za to, že vytvořila tak obsáhlý návrh za tak krátkou dobu. Já si pamatuju, jak obtížné to bylo minulé vše včas zvládnout a myslím si, že ona se to ujala velmi dobře. Myslím si, že to je eh, také eh, velká příležitost mít tady diskuzi eh, o krizi, o směru, kterým bychom se ekonomicky měli vydat na úrovni členských států, abychom se vymanili z krize. Jinak mě velmi mrzí, že minulý rok mnoho mé práce o ročním analýze růstu nebylo zohledněno radou a komisí. Zdá se, že se nemyslí, že demokratická legitimita je něco nutného když eh, navrhují směr, kterým se mají vydat naše trhy a hospodářství. A já si myslím, že se mílí. Jsem eh, velmi ráda, eh, že byla pro tuto zprávu vybrána tato forma. Je to jiná než minulý rok. Vlastně tady tlačíme na Evropskou komisi, aby reagovala tentokrát. A Samozřejmě, že oni sami příliš nechtějí eh, brát eh, v potaz to, co Evropský parlament rozhoduje v této oblasti nebo co navrhuje. Takže eh, teď je musíme dotlačit k tomu, aby zkrátka zareagovali. Jsem velice potěšena, že EU 2020 je silnou prioritou ve zprávě kde se upozorňuje na to, že se vlastně nepřibližujeme k našim cílům, že se od nich naopak eh, vzdalujeme. Nezaměstnanost stoupla a ještě více se to vzdaluje od těch 75%. Chudoba eh, také stoupla. Jsou tady další 3 miliony eh, chudých osob navíc. A jsou tady také škrty v rozpočtu v oblasti vědy a výzkumu, což měl být sektor, který bychom chtěli podporovat investicemi, eh, chtěli jsme podporovat inovativní hospodářství, environmentální cíle jsou eh, nezohledňovány, místo toho, abychom se snažili vytvořit zelená pracovní místa. Takže a ani se nezdá, že EU eh, e 2020 je nějakým příliš zohledňovaným tématem. Aspoň to tak vyplývá se zprávy o pokroku pro EU 2020. Zdá se, že filozofií je, že Evropa 2020 je sice pěkná a všechno je dobré, když hospodářství funguje, ale e, teď zatím se to vše odsune stranou, dokud se situace nezlepší, ale to samozřejmě nepřispěje k oživení EU e 2020. E, to by mělo být to, co nás dostane z krize, to, jak vytvoříme pracovní místa v zeleném a bílém sektoru a já jsem velmi ráda, že se to tady silně zdůrazňuje a myslím si, eh, že eh, také eh, bychom mohli více zdůrazňovat zapojení Evropského parlamentu a občanské společnosti a pokusím se předložit nějaké poslanecí návrhy, kde bych to ošetřila a jinak bych vás chtěla opravdu pochválit za výborně odvedenou práci. Paní Zuber a potom řeknu něco já, předtím, než dám slovo komisi, chtějí se přihlásit ještě nějaký další řečníci, ne, dobře, takže končím seznam um, řečníku a dám slovo paní Zuber. Um, Děkuji. Já jsem dosud neměla příležitost si prostudovat vaši zprávu. Přijela jsem teprve včera večer, ale Vyslechla jsem si tady ty připomínky, velice pozorně jsem naslouchala a jedna věc. Jedna věc je tady nápadná v tom, co zaznělo. A nyní bych se opravdu chtěla pokusit nějakým způsobem vystihnout, postihnout způsob, jak se to dá prosadit eh, do každodenní reality. Totiž zaujala mě jedna věc. Řekla jste, že konsolidace rozpočtu musí být prováděna s pohledem nebo s výhledem na dosažení růstu. Ale realita vypadá následovně. Konsolidace rozpočtová má konkrétní podobu. Ona to v podstatě je velice konkrétní záležitost. A Samozřejmě, že eh, já to vnímám z pohledu mé země, kde ta konsolidace je velice silná, pocítil ji snad každý. Um, ono se to zmiňuje i v memorandu té trojky. Ale pro mou zemi to znamená dvě záležitosti v praxi. Mnoho propouštění na pracovním trhu a krácení platů. Vypadá to tak, že eh, platy jsou tedy buď zmrazovány, a pak nějaká opatření, například prémie, eh, které se vyplácely z titulu dovolených, ty už vůbec neexistují. Ve veřejném sektoru se propouští. Eh, do příštího roku má být propuštěno až 50% zaměstnanců, co je největší propouštění, největší vlna, která doposud měla v Portugalsku místo. A to jsou následky toho, čemu se u nás říká rozpočtová konsolidace. Včera jsem si vyslechla zprávy a tam jsem se dozvěděla, že od září v Portugalsku eh, poklesl um, Maloobchod o 4,5%, to je největší skok v celé EU. Lidé nemají e, peníze na to, aby nakupovali, což znamená, že ze dne na den nám krachují malé střední podniky. A já nyní mám tady určitý problém s tím, jakým způsobem to vzájemně do sebe zapadá, o čem tady hovoříme. Ano, ono to jsou krásná slova, jak se to tady vše slaďuje, ale v praxi přece ty důsledky jsou zcela citelné. Budu předkládat i pozměňující návrhy, i já, a já se pokusím vlastně předložit něco, co by mohlo jít právě proti eh, takovéto konsolidaci. Čili, aby zůstaly platy a důchody ve stávající podobě, aby lidem byla dána šance abychom dosáhli jak sociální spravedlnosti, ale je to i v zájmu hospodářství, podnikání, abychom zdynamizovali podnikatelský trh, maloobchodní trh a budu doufat, že je přijmete, ty návrhy. z mikrofonu. Je voudrais euh, remercier... Euh, eh, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce a myslím si, že všichni, eh, kteří se zajímají o tuto diskuzi, vědí, jak eh, je tato práce důležitá a jak jsme komisi vybízeli, aby převzala náš návrh a tam šlo také o změnu názvu eh, celého tohoto procesu, protože když nám nabízí roční analýzu růstu, tak eh, je tady v tom určitý paradox o tom takto hovořit, eh, když se podíváme na prognózy, tedy abychom tam hovořili o růstu, když se podíváme na, ehm, na měnový fond a na všechny další věci a na takzvaně nezávislé analýzy, prosím všechny, aby se pečlivě podívali na tento dokument. Já nevím, jestli už jste se s ním seznámili, ale sociálně demokratická skupina, jak jste si jistě všimli, třemi nezávislými instituty nechala provést kontraexpertízu, eh, aby jsme měli příklad a roční analýzy růstu, která by byla nezávislá a e, je to v podstatě takové, jak by analýza měla být, to znamená, kde se opravdu konstatuje daná situace. Protože jeden z problémů té diskuze, kterou vedeme, a ten se ještě e, zhorší e, při přípravě samitu v prosinci příští týden, tak eh, jednak pokud jde o institucionální úroveň a pokud je také o věcnou stránku, tak eh, se tady vlastně uplatňuje pouze jedna strategie, strategie, kde federalismus eh, se omezuje na sankční pravomoce komise, které může eventuálně podpořit Evropský soudní dvůr a potom celé to rozhodení mezi evropskou diskuzí a národní diskuzí. To všechno by nám mělo pomáhat, abychom pokročili, ale o to tady vlastně nejde. Takže je to federalismus. Já jsem velice federalistická, ale, ale eh, ne když se jako jediné pravidlo eh, uplatňují pouze eh, sankce. To si myslím, že není rozumné. A potom, po té věcné stránce, když tady máme tu fotografii, tu analýzu růstu, tak tady máme určitý návrh, abychom zřídili ty slavné smlouvy, a kde by byly specifická doporučení pro jednotlivé země, cestovní eh, roční mapa a to celé by potom bylo zasazeno do nějaké smlouvy se sankcemi a ta by byla pod kontrolou Evropské komise. Já vím, že členské státy samozřejmě Ehm, tady udělali určitá pochopení a jak, pochybení a jak si se skrývali za, za eurem a skrývali zatím svou pasivitu. A, um, pokud je o náš výbor, tak já si myslím, že tady jsou v podstatě eh, dvě eh, věci, které v té diskuzi chybí, a to je jednak sociální rozměr a když se podíváme na roční analýzu růstu, tak eh, samozřejmě eh, jsou tam různá slova a my jsme tady hovořili o zaměstnanosti mládeže a o tom, eh, že investice do lidského kapitálu jsou velice důležité a že zvláštní doporučení pro jednotlivé země musí směřovat k dosažení tohoto cíle. A to je něco, co my musíme podpořit a vaše zpráva v tom směru bude velice důležitá, abychom eh, zašli ještě dále, abychom upevnili to, co už existuje. Pokud jde o ten eh, další pokrok, tak já si myslím, že tady není sociální rozměr eh, dostatečně zohledňován eh, v komisi. Myslím si, že vliv DG ECFIN je tady přílišný a Všechno to nakonec dopadá tak, že se ty nerovnováhy prohlubují. A potom poslední věc, a to zmínili jiní už přede mnou, je tady také otázka rovnováhy nebo toho, že musíme zohlednit různorodost členských států. Na evropské úrovni musíme mít samozřejmě jasnou vizi z eh, globální situace, ale dále je potřeba také přihlédnout na konkrétní situaci jednotlivých členských států. Není možné stejný recept uplatňovat pro všechny. Eh, není možné eh, takto přistupovat k tomu řešení té, těch makro nerovnováh. Takže já mám pocit, eh, že eh, někdy je to tak, že už se vlastně nehovoří o sankcích, ale spíše se hovoří o morálním hazardu, ale v podstatě jde o to též. Takže to jsem já chtěla dodat k diskuzi a děkuji naší zpravodajce. Komisi tady zastupuje pan uh, Loren Karad Garcia a pan Angstedt. Nevím, který z vás bude vystupovat. Mais vous la parole. Eh, good morning, Santiago Loranca, DG Employment. Um... Dobrý den, já jsem z DG Employment. Nejdříve vám, paní předsedkyně, srdečně děkuji, že mi tady dáváte tu možnost se vyjádřit v kontextu této rozpravy. Ano, velice pečlivě nasloucháme všem komentářům a rozhodně ten přehled, který byl eh, zveřejněn, který komise provádí, je v kontextu eh, mm, ne tím nejvíce žádoutím, tím, eh, co čteme, obecně se sociální situace v celé řadě členských států i situace na pracovních trzích zhoršuje a to si myslím, že tato diskuse odráží a i diskuse s komisí v rámci přípravy té výroční ankety o růstu. Situace je jak obtížná, ale rovněž velice mnohotvárná v mnohých eh, ohledech se zhoršuje, ale zároveň různá, různá, různé typy míry růstu jsou různou měrou negativní a rovněž na každém trhu je eh, trochu jiná situace, velice jasně se to projevuje, rovněž na těch různých mírách nezaměstnanosti na různých trzích, což je jasné i z té zprávy, z toho návrhu zprávy o zaměstnanosti, která je um, připojena Eh, k té anketě. Eh, tedy ta různorodá situace na různých trzích se snad odráží i v něčem, co už eh, různě zaznělo zde, dnes rovněž, totiž fiskální konsolidace a případný manevrovací prostor, který ten či onen členský stát má. Nalezáme se v situaci, kdy diverzita je vlastně rovněž souvstažná s pár eh, klíčovými věcmi. Jednak manévrovacím prostorem, jednak touhou vyvážit, eh, mít nějaké páky vůči hospodářství, splacení druhu a tak dále. Fiskální konsolidace to je jedna z eh, priorit, kterou musíme brát v úvahu, abychom ekonomiku dostali na nohy a protože je to jedna z přestupních podmínek pro růst. Z pohledu komise je důležité, důležité rozlišovat eh, jednak mezi fiskální konsolidací a jednak mezi cestami, jak ji dosáhnout, aby každý členský stát měl vlastní možnost si to konkrétně upravovat, což se už projevuje i na těch rozhodnutích a komise eh, si myslí, že by se to mělo ještě více umožnit to rozlišení a to ty niance E, pro každý členský stát. Celá řada prvků musí být brána v úvahu, když se e, fiskální konsolidace provádí. A komise zcela jasně hovoří o celé řadě položek vzdělávání, e, výzkum, vývoj, politika tvorby pracovních míst, účinný způsob eh, zavádění té politiky, aktivní eh, participace na trhu práce, eh, bezpečnostní síť, efektivní systém sociální ochrany. Vše to musí sehrávat zásadní úlohu právě v kontextu toho, jak se dostáváme z krize. Rád bych zareagoval na komentáře, které se týkají těch národních plánů tvorby pracovních míst. Ano, víme, že jsou potřebná, ano, je kapitola zaměstnanosti u těch národních plánů, to je vlastně e, rovnocené e, těm národním plánům zaměstnanosti a my chceme státům rozeslat podrobnější takové návody na to, jak to uskutečňovat a tam budou rovněž i podrobnosti toho, co tam má být v, té, eh, v tom Národním plánu tvorby eh, pracovních míst. Ještě tady zazněly záležitosti eh, klíčových priorit. To už jsme prohloubili a včera právě jsme přišli s návrhem například toho balíčku um, zaměstnanosti mládeže a té záruky. Um, pro mládež a rovněž máme služby veřejných pracovních míst a zaměstnanávání tam mládeže. Samozřejmě, že zde musíme rozlišovat, chránit eh, systém sociální ochrany a skupiny s postižením. Ty mají své potřeby a ty nás rovně zajímají. Na ty komise nezapomíná, zejména s ohledem na implementaci fiskální konsolidace. To by asi bylo zatím vše a já mohu pouze říci, že velice rád budu spolupracovat se zpravodají s ostatními členy skupiny, kdyby bylo třeba něco vyjasnit, případně ještě prohloubit. Děkuji, paní zpravodajka. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům, a také komisi za její návrh dialogu. Myslím si, že je to důležité. Nebudu odpovídat všem, protože si myslím, že je lepší, abychom si nejdřív v klidu prostudovali zprávu a potom si také myslím, že je důležité aby bylo dosaženo úplného konsensu. Pokud chceme, aby nám naslouchali, musíme mít opravdu širokou většinu. A Myslím, že o to teď můžeme usilovat a můžeme vytvořit text, který, když bude podpořen velkou většinou parlamentu, tak opravdu bude těžké, aby nám potom nenaslouchali. To je vše. Děkuji. Um, merci beaucoup. Alors, sur... Děkuji. Uh, takže tady se budou ještě předkládat pozměňovací návrhy. A lhůta je stanovena 13. prosince poledne 12 hodin a proskoumáme je eh, 18. prosince a hlasovat o zprávě budeme 14. ledna na mimořádném zasedání našeho výboru ve Štrasburku. Hlasování na plenárním zasedání je naplánováno na 4. a 7. února a 28. ledna mezitím proběhne schůze nebo tedy počátek Evropského parlamentního týdne, na který bych vás chtěla upozornit, protože Eh, samozřejmě je to důležité i pro všechny týmy, které vyjednávaly o tomto textu, tak aby se eh, zkrátka eh, zorganizovaly kontakty k těmto tématům s našimi národními kolegy, tedy s kolegy z národních parlamentů. A teď už se dostáváme k bodu číslo 11 a to je přeskum mého návrhu zprávy o Omlouvám se, je to bod 12. Je to můj návrh zprávy o povinnostech státu vlajky v Evropské unii, pokud jde o dodržování směrnice 2009-13, kterou se provádí dohoda k úmluvě o práci na moře Eh, z roku 2017 svazem provozovatel návrh ruského společenství a Evropskou federací pracovníků v dopravě, a kterou se mění směrnice 1999 lomeno 63. K tomuto návrhu zprávy jsem dostala pět pozměňovacích návrhů a já eh, vám za chvíli řeknu, jaký je můj názor, jaká je mé stanovisko. A jak už jsme uvedli během představení návrhu zprávy, tak eh, hlavní problém eh, v této oblasti eh, se týká reinterpret, ne, vlastně toho předělání té úmluvy, ale jde o její provádění v Evropské unii s ohledem na respektivní pravomoci Evropské unie a členských států. Z právního pohledu jedna z hlavních novinek úmluvy pro námořskou, práci na moři ehm, spočívá v tom, že nezávisle na státu ratifikace úmluvy, když dojde k nějaké inspekci na lodi, eh, tak země přístavu může vést tyto inspekce bez ohledu na stav ratifikace zmíněné úmluvy vlajkového státu. Pokud jde o eh, realitu, tak si samozřejmě dovedeme představit, jak může být taková úmluva užitečná. Bohužel ale narážíme na to, že organizace těchto inspekcí nespadá do kompetencí Evropské unie, ale členských států. Tedy týká se to nejenom samé samotné inspekce, ale potom i vystavení certifikátu, který by měl do, jak si doprovázet tyto inspekce na radě je toto věc, ke které členské státy zaujímají velice odhodlaný postoj. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak jich je tady celá řada od třech autorů, Filipa de Bakera, Filipa Bignona a paní Meissner, Gesine Meissner. Je to 64, 65, 66, 67, které v podstatě se týkají toho stejného, tedy mobilizace členských států při provádění těchto pravomocí. Na příští týden jsme si domluvili schůzku a já eh, pozitivně přeskoumám tyto pozměňovací návrhy, protože si myslím, že by nám mohly pomoci dostat se z té rozpruplné situaci, ve které se nacházíme musí to být eh, odpověď na tu naši otázku. To znamená, pokud nám toto umožní mít vyjednávací pozici s radou, díky které vyřešíme eh, tu eh, složitou situaci, tak samozřejmě budu s těmito pozměňovacími návrhy souhlasit, ale je potřeba, aby tento cíl byl splněn, protože jinak budeme muset dále pracovat na přípravě alternativního návrhu, který by nám umožnil uchovat si naši pozici a zároveň překonat právní překážku, na kterou narážíme. Je tady jeden z pozměňovacích návrhů, který jsem uvedla a který navrhuje, abychom stanovili lhůtu eh, intervalů mezi jednotlivými inspekcemi, tedy minimální eh, dobu mezi inspekcemi. Myslím si, že to je užitečné, protože eh, zatím to v tom textu ještě není definováno a to je pozměňovací návrh 66. Potom pozměňovací návrhy paní Juty Steinruck v podstatě se nesou ve stejném duchu, protože je to otázka mobilizace členských států a jejich zodpovědnosti. Já si myslím, že i tento pozněcí návrh by mohl být užitečným příspěvkem k textu, ovšem pozněcí návrh 71, který by měl eh, být eh, tedy důležitou doložkou schody. A e, tady je potřeba e, tedy to e, vyjasnit, co je v pravomocích členských států. Tak doufám, že jsem podala vyčerpávající informace a nyní tedy budu naslouchat kolegům, kteří by se chtěli vyjádřit k některým aspektům tohoto návrhu zprávy. Filip, Filip Binion. Děkuji. Já tady mám pouze něco na přečtení od uh, debaka. Není tady, takže já to prostě jenom přečtu, co říká pan Debake. Nejdříve bych rád poděkoval zpravodaji za zprávu. Není tady mnoho pozměňovacích návrhů. Předložil jsem pár společně s paní Majsner a paní Manin, eh, kteří sledovali eh, toto jako stínový za Je to dobrý návrh, jasný, zmiňuje to Eh, co stojí za zmínku a je dobré, že se tam eh, konzultuje eh, před zveřejněním sociální partneři a všechny zainteresované strany. Máme tam smlouvu se sociálními partnery 29 až 13. Není vhodné si vzít, brát jiné body z té úmluvy o mořích, a je lepší podpořit komisi, aby jakékoliv přídavky byly na minimální úrovni. Mám pár pozměňovacích návrhů eh, k certifikacím, některé skonzultované se zpravodajem, aby vše bylo lépe sladěno s návrhem komise. Evropská unie nemá právní základ, aby mohla prosazovat požadavky na certifikaci. To je spíš záležitost ILO a národní legislativa eh, eh, těch, kteří umluvu ratifikovali. Tady spíš jde o um, to, abychom si vzájemně naši dozeli a nevytváříme právní základ eh, zejména na eh, ten eh, k tomu certifikátu o práci na moři. Tam už máme směrnici a není dobré opakovat to, co už je v další, v jiné směrnici, není příkladem lepší legislativy, proto e, ne chci vybídnout kolegy, aby nepodpořili to, co tam přidává zpravodaj. E, spíše si myslím, že bychom měli hlasovat proti těm pozměňovacím návrhům. Komise to do návrhu nezahrnula, nebylo by vhodné snažit se rozšířit e, oblast působnosti za odpovědnost vlajkového státu. Rovněž ta navrhovaná směrnice se snaží e, jít nad eh, odpovědnost eh, za ob, na období 29 až 13. Těším se na hlasování. Euh, Děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Je tady někdo z komise, kdo by si chtěl vzít slovo? Prosím. Yes, thank you, Madam Chairperson, Berg from DG Move. Děkuji, jsem Kristina Berg eh, z DG Move. společenstvím pro námořní bezpečnost vás určitě informovalo o tom, že se odehrála velká nehoda. Plavidlo přepravující vozidla se v Severním moři několik tedy mílí od Rotterdamu srazilo s jiným plavidlem. Bohužel v této chvíli nám pořád ještě chybí sedm členů posádky, jsou pohřešováni. Pobřežní hlídky provádějí šetření po té nehodě až do půlnoci se podařilo zachránit 13 členů posádky, ale vypadá to, že bohužel kvůli podmínkám na moři už nebudeme schopni zachránit ty ostatní členy posádky, takže eh, jsme v myšlenkách s rodinami těch pohřešovaných, eh, kteří nevědí, kde jsou jejich blízcí. To, že se odehrávají téměř neustále nehody, vrhá důležité světlo na celou řadu podmínek, eh, které musí být kontrolovány, když plujete po moři. A pracovní podmínky jsou určitě důležitou složkou. uzavření toho balíčku úmluvě o námořní bezpečnosti v roce 2006 a také směrnice 2009-13 jsou velmi důležitými prvky a komise proto se pokusila mít také prováděcí ustanovení, pokud jde o vynucování nebo prosazování této směrnice a zodpovědnosti vlajkového státu. To znamená, že jakmile tato úmluva vstoupí v platnost eh, příští léto, tak zde bude evropská legislativa, která bude zajišťovat jejich prosazování. Já vám chci poděkovat za všechny předložené pozměňovací návrhy. Musíme uznat, že je zde opravdu velký rozdíl v přístupech, to, co udělala komise. Eh, my se musíme pokusit eh, prosadit to, co je v sociální dohodě a já jsem si vyslechla to prohlášení stínového zpravodaje, které zde bylo před chvíli přečteno. Vy, paní zpravodajko, si myslíte, že role MLC by měla být eh, prosazena. My proti tomu v podstatě nic eh, nemáme, nicméně mělo by to být na základě dohody se spoluzákonodárcem, tedy s radou. Chci říci, že zde celá řada prvků v MLC, tedy tam eh, bude problém najít nějaká ustanovení, která by zajistila prosazování této úmluvy, zejména pokud jde o země, které poskytují pracovní sílu, protože tam se do toho vznáš, vnášejí aspekty extra teritoriality mimo územní platnosti evropské legislativy. Někteří členové posádky mohou vycházet buď eh, ze zákonodárství vlajkového státu, nebo tedy státu vlajky, nebo eh, se může jednat o eh, jejich původní, tedy legislativu a tak dále, takže bychom měli určitě odpovědět na otázku, zda Evropská unie chce prosazovat eh, uplatňování MLC v těch eh, třetích státech, které jsou do toho zapojeny. My osobně chceme se na tuto otázku podívat, eh, zamyslet se nad systémem certifikace a inspekcí ze strany Evropské agentury pro námořní bezpečnost, tak jako to je například u vzdělávací oblasti nebo u úmluvy STC 2TV. A vyšleme Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, nebo vysíláme ji do námořních akademií třetích států, které tedy vzdělávají námořní pra- pracovníky, kteří potom pracují na evropských plavidlech. Zatím jsme ale nebyli připraveni předložit takovýto návrh a nechtěli jsme mít eh, povinnosti pro stát vlajky a stát eh, přístavu, které by byly zdržovány naším úsilím vytvořit systém, který by mohl být vhodný pro uplatňování těchto usnesení, jakmile ta řečená umluva vstoupí v platnost. Sdílíme tedy s vámi dobrou vůli, nicméně jsou to citlivé záležitosti z hlediska mimo územní platnosti mimo územního uplatňování těchto ustanovení a my na straně komise potřebujeme více času, abychom to prostudovali. Ještě jedna důležitá věc se týká potenciální dvojí certifikace, tam my nevidíme žádný přínos pro členské státy, aby vydávali ještě další certifikáty, které by souvisely se směrnicí 2009-13. Pokud jde o politiku vlajkově neutrální a o rovné příležitosti, tak je jasné, že je nutno kontrolovat všechna plavidla, a to na základě certifikátu který je vydáván všemi námořními národy. Věříme, že v celé řadě pozměňovacích návrhů ve spolupráci s vámi najdeme nějaké znění, které bude kompromisní a které nám pomůže rychle přijmout tuto směrnici. Je to důležitý prvek, který by měl už existovat, když příští léto vstoupí v platnost zmíněná úmluva. Děkuji vám a děkuji všem poslancům za konstruktivní práci na této agendě. Merci beaucoup, merci aussi. Děkuji, děkuji také za tyto informace, protože si myslím, že to celý ten text ještě zdynamičtí a umožní nám to vyjasnit eh, celou záležitost, abychom mohli postupovat eh, mnohem důrazněji než pouze pokud jde o dohodu mezi sociálními partnery. My jsme transponovali dohodu mezi sociálními partnery ještě dříve, než eh, vstoupí v platnost eh, celá umluva. To by bylo příjemné. Nicméně někdy zapomínáme na ty hlavní věci. A ta umluva o práci na moři obsahuje také informaci o certifikátech, o tom požadavku také pro třetí státy, jak jste se zmínila. A to je podle mě zásadní. Myslím, že jste také informovala tedy o tom dramatu, které se odehrálo dnes eh, večer, nebo tedy včera večer. Můžete nám říct, o jaký vlajkový stát se jednalo a jaké národnosti byla posádka? Ano. Byla to bahamská vlajka. Bylo tam 1400 nových eh, vozidel, nových automobilů na palubě. Posádku tvořilo 24 členů, 13 bylo zachráněno a 7 pořád chybí a 4 byly tedy nalezeni mrtví. Pak tam byla loď plující pod kyperskou vlajkou Corvus J a všichni byli tedy Všichni jsou v bezpečí na této lodi. Ta loď tam pořád ještě je. Byla to malá loď přepravující kontejnery. Loď přepravující eh, tedy ta vozidla, tak eh, ta tedy eh, se potopila. Předsedkyně, děkuji vám za toto upozornění, to je opravdu hrozné drama. Naplánovali jsme na 12 prosince schůzi stínových zpravodajů, takže podíváme se na to, jak to všechno můžeme propojit eh, s tím, že příslušné kompromisní pozměňovací návrhy budeme projednávat 23. ledna a hlasovat 24. Abychom mohli jít na plenárku v březnu nebo v dubnu, pokud tedy nezahájíme jednání, které bude směřovat eh, k dohodě v prvním čtení. Tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k bodu 13, to je společná rozprava o zprávě pana Hovita a druhé zprávě pana Hovita, ale pan Hovit tady není. Takže Vadilo by vám, kdybychom se teď podívali na bod 15, protože paní Omen Reuten tady je. Podívám se, jestli jsou tady také stínoví zpravodajové. Ale tady máme problém, protože tady zase nemáme žádné stínové zpravodaje. Takže se chvilku ještě posečkáme, co se stane, zda nejdřív přijde pan Hovit, nebo paní Omenruiten. Můžu požádat, abyste zavolali ostatní, protože já musím domů, moje matka má problémy a já musím nutně odjet domů. Co nejrychleji. Ano, paní zpravodajko, já jsem říkala, že možná eh, předsuneme tu vaši zprávu Každý má své problémy, své povinnosti. Já se jen dívám, jestli jsou zde ty jednotlivé vyjednávací týmy. A v obou případech tady nemáme všechny, které potřebujeme, takže si nemyslím, že je to nějaká dobrá praxe ale uděláme vše možné, abychom to urychlili. Pane Serkasi, co vy navrhujete? Ne, je to pravda, nemáme tady stínového zpravodaje, volají ho, aby přišel, ale pokud eh, má paní ten tento problém, tak my jí dáme přednost a já se pokusím shrnout eh, filozofii socialistické frakce, když tady tedy není pan Howitt. Já myslím, že bych to mohl shrnout za něj. Počkejte, uděláme to jinak. Euh, Je 11.35, euh, my jsme chtěli probírat tento bod v 11.35, takže někdo není proti. Pan Darden nebo pan Howitt? Pan Darden, výborně. Takže přistoupíme k bodu 15 Liberálové a zelení k tomu nic neřekli. Takže já dám slovo paní Omen Ruiten. Budeme projednávat její zprávu o agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. Jedná se o zaujetí stanoviska k Bílé knize komise, která byla vydána 16. února tohoto roku. Paní zpravodajko, máte slovo. Já se omlouvám, paní předsedkyně, ale mojí mamince je 87 let, má zdravotní problém a já ji musím eh, odvést do nemocnice, proto mám tolik eh, starostí a tolik spěchám. Udělám to v holandštině, v nizozemštině. Eh, Paní předsedkyně, zpráva, kterou máme právě před sebou, Ehm, tam bych ráda upozornila zejména na vysvětlující prohlášení. Tam je to opravdu velice kvalitně vystěženo. Ty problémy, na které narážíme ve všech členských státech. Já jsem k té zprávě přistupovala z pohledu vlastně nizozemské občanky, ale zároveň jsem se snažila vystihnout problémy ve všech členských státech ehm, Chtěla jsem zohlednit opravdu situaci celkově. A na samém začátku podtrhuji, že penzijní systémy jsou opravdu um, spadají do zodpovědnosti členských států. Na druhé straně celounijní koordinace je zásadního významu, když se podíváme na pakt stability, na strategii Evropa 2020, otevřená metoda koordinace a ty prostředky takzvaného měkkého zákonodárství soft law jsou tím, co musíme brát v úvahu celoevropsky u eh, důchodu. Nejdříve pár slov k demografickým trendům. Lidé opravdu později nastupují do pracovního poměru, to se projevuje, tedy začínají přispívat později a celkem přispívají eh, po dobu menšího počtu let. Mladí jsou lépe vzdělaní, ale to znamená, že do pracovního poměru vstupují později.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 to ten počet let, který by je opravňoval k plnému důchodu. Takže jsme svědky toho jevu, že v roce 2008 byly vždy čtyři zaměstnaní na jednoho důchodce a v roce 2020 to už bude pět na jednoho ale v 60. letech eh, tam to byl pouze eh, průměrný věk byl 67, ale pokud se dítě narodí v 2004, tak už se pravděpodobně dožije 76, pokud to bude chlapec, a 82, pokud to bude žena. V Evropě jsou opravdu ale velké rozdíly. Například v Nizozemí, pokud se podíváme na eh, lidi, jimž je 55 nebo i více let, tak je jich zaměstnáno pouze 52%, hm, v Dánsku je 61, ve Švédsku 73 a v Belgii pouhých 39. Paní předsedkyně, pokud se podíváme na všechny faktory eh, dohromady, na ten souběh, tak to v praxi znamená, znamená, že máme stále více starších šťastných eh, lidí, kteří závisí na tom, eh, kolik tedy dostávají penze a zároveň máme stále méně pracujících na trhu zaměstnanosti stále méně vydělečně činných, eh, kteří pobírají plat a e, rovněž máme stále více mladých nezaměstnaných a tím problém se tady zabývá. Samozřejmě systémy, penzijní systémy v Evropě jsou různé, závislosti na členských státech a často se stává, že nějaký členský stát téměř plně spoléhá na prvním pilíři a pravděpodobně to tak i zůstane. První pilíř spočívá v tom, že penze je v podstatě státní, čili je financována e, sice z dávek nebo s daní, ale tlak na tuto penzi, na ten první pilíř je stále větší. Členské státy, zejména v rámci eurozóny, zároveň podléhají tomu tlaku tříprocentní eh, hranice, kterou musí plnit, takže nesmějí překonat deficit a nebo pokud tedy musí zvýšit deficit, musí snížit výdaje a my jsme zjistili, že důchodci rovněž na to doplácejí, že se to pak obrací i proti ním. Když se podíváme na statistiky, tak zjistíme, že tam právě se šíří chudoba mezi důchodci. A to samozřejmě uh, si nepřejeme. Chceme, aby někdo, kdo celý život pracoval, pobíral přiměřený důchod a zároveň chceme mít eh, zdravý rozpočet. Jinými slovy, nezávisle na tom, jak si to který členský stát uspořádá, tak musíme se zasadit o to, eh, aby ten důchod mm, byl přiměřený. Ať už to bude z prvního nebo z druhého pilíře, musíme se postarat už nyní o to, že mezigenerační solidarita bude dlouhodobě udržena. Nemůžeme říci, nebo tvrdit, že budoucí vydělečně činní to vše zaplatí. To víme, že nebude. Já jsem popsala tady toto dilema a rovněž i určité nápady a náměty. Za prvé, eh, musíme se postarat o to, aby stále více lidí bylo vydělečně činných do budoucna. Nemůžeme se smířit s tím, že v dobách krize, recese, lidé, jimž je víc než 50 nebo 55 let, jsou víceméně odepisováni, že zmizejí eh, z pracovního trhu, že se před nimi zavírají dveře. Ne, naopak musíme přistoupit k opatřením, která zajistí, že právě ti, kteří chtějí dále pracovat, dostanou tu možnost v tom předdůchodovém věku. A některým českým státům se to daří a je to pak i doložitelné statisticky. Jiné musí k těmto záležitostem přistoupit jinak. Druhá věc. Musíme šetřit, nezávisle na tom, jaký systém používáme, šetřit v rámci prvního pilíře, ale i v rámci druhého pilíře. To musí být vše zorganizováno úsporněji. Ehm, nezávisle na tom, pro jaký systém se rozhodneme, musí zároveň ten systém být stoprocentně jistý. Musí zajistit ten důchod, například pokud se v rámci druhého pilíře investuje do důchodových fondu, tak musí být řádně zpravovány a musí to být udržitelné řešení, které zajistí, že ty prostředky budou k dispozici a tady rozhodně můžeme očekávat víc od celokomunitární harmonizace, což ale neznamená, že to, co se dočteme v zprávě Tomase Mana z výboru pro eh, hospodářství, z ekonu, že bychom měli vše tu směrnici přizpůsobit tak, aby Brusel eh, měnil nebo případně eh, uplatňoval za pravidla souvatnosti na úroveň rezerv tady rozhodně jsem velice kritická, čili ta, ty kvantitativní požadavky, že by se měly týkat i důchodových fondů. To je ta směrnice IORP. Kromě toho jsem přesvědčena, že u těch, kteří zatím ještě neodešli do důchodu, že ty musíme lépe motivovat a zároveň, že si mohou i oni někde najít informace o tom, co je čeká, co pro některý krok znamená, aby lidé pochopili, že i oni si musí začít šetřit, že vědí, jakého důchodu se mohou dočkat v jaké situaci. Další věc, ta se týká mobility. V zelené knize jsme v loni konstatovali, že mo- za mobilitu nemůže nikoho Evropa trestat. Jinými slovy, mobilita by měla být e, něčím, a to je rovněž návrh, o kterém se diskutuje v rámci kyberského předsednictví, že totiž práva, důchodová práva a nároky z pohledu mobility by měla být zajištěna nezávisle na tom, ve kterém státu pracujeme, ať už se jedná o ty záruky v rámci prvního nebo druhého pilíře. A to je opravdu proveditelné. Už máme například návrh, který se týká přenosnosti našetřeného kapitálu, našetřených prostředků, ale podle mě průchodnější by bylo dokonce i řešení, kdybychom na celoevropské úrovni měli minimální částky, které by byly zharmonizovány, minimální standardy a i minimální prostředky, které zajistí, že práva na to, co si někdo v rámci penze už našetřil, bude přiměřeným způsobem růst, stejně jako u jiných fondů. Dále jsme se zamysleli i nad tím, zda nařízení 883 mohli pozměnit tak, aby to se na to vztahovalo, tam je zvláštní zpráva, ale to už je technická záležitost. Komise přichází s návrhem, jemuž nerozumím. Totiž, že by měl být samostatný penzijní fond pro badatele, pro výzkumníky. Tomu opravdu nerozumím, ale tady bych si ráda vyslechla i názor kolegu k té věci. Tedy, sečeno potrženo, paní předsedkyně, pokud vezmeme v úvahu mezigenerační solidaritu a pokud ji chceme i nadále podporovat, tak členské státy musí ještě lecos u sebe zlepšit. A já jsem se to tady snažila určitým způsobem vyjmenovat a tak, jak už jsem předeslala, jsem skeptická k tomu IORP, ale to už je spíš otázka výboru Ekon. To jsou právě ta um, ty kvantitativní požadavky. U těch kvalitativních, tedy e, řádná zpráva, e, řízení nákladů e, na e, penzijní fondy, tam jsem pro. Paní předsedkyně? Já se velice omlouvám, ale přece jen jsem trochu nervózní, protože to, co prožívám soukromí, přece jen možná vedlo i k tomu, že přicházím o hlas. Mám starost. Děkuji. Stínoví zpravodajové se tady neobjevili, pan Darden a pan Debaker. Děkuji, paní předsedkyně. Několik slov eh, protože eh, samozřejmě jsme pouze na začátku této důležité práce. Jsem velmi rád, že byl tento návrh předložen, že budeme moci ještě jednou hovořit eh, opět o tomto důležitém eh, tématu. No, je to velice důležité téma, o tom už jsme říkali, eh, když byla předložena zelená kniha a teď je to možná ještě více důležité a můžeme konstatovat, že na úrovni členských států eh, národní rozpočty a situace eh, je velice obtížná a důchodový aspekt je velmi důležitý ve zprávě členských států jsou tady malé manevrovací prostory a proto se musíme bez pochyby nad touto věcí eh, zamýšlet také s ohledem na tyto okolnosti. Myslím si, eh, že ovšem nesmíme uvažovat pouze s ohledem na rozpočet. Musíme si uvědomovat, že důležitý je také princip solidarity který by měl zůstat základem důchodového systému a občané ho potřebují a myslím si, že to by se mělo v naší zprávě a v našich úvahách objevit. Protože v současnosti eh, samozřejmě eh, roste obtížnost situace a, a máme tady také eh, platformu pro boj proti chudobě a bohužel musíme říci, že místo toho, aby se omezoval počet, eh, aby se snižoval počet eh, osob v chudobě, tak je tomu právě naopak. Důchodové systémy tedy musí eh, přispívat k boji proti chudobě. Budoucnost důchodu je důležitá, je to důležitá výzva. V rámci zelené knihy a Eh, velké linie socialistů je doplňkovost eh, mezi tím prvním pilířem, který je základním pilířem solidarity mezi generacemi. Eh, tady lidí možné neustále se snažit zvyšovat věk ehm, odchodu do důchodu a je potřeba ho vlastně upravovat podle členských států, protože systémy v členských státech se liší a někdy ty podmínky zkrátka opravdu nejsou eh, stejné a proto bychom tady neměli mm, mást eh, situaci tím, že budeme používat eh, různá musíme na to dbát, když používáme naše termíny, naše označení, protože to může v každé zemi znamenat něco jiného. Potom eh, jsou tady také pravidla, obezřetnostní pravidla. Myslím si, že eh, k tomu bychom mohli říct také mnoho důležitého, protože není možné, abychom eh, důchodové fondy, druhý pilíř a některé spekulativní nástroje směšovali a Toto jsou některé věci, eh, ke kterým se ještě vrátíme a pokud jde o váš návrh, tak si myslím, že se tady objevilo mnoho zajímavých věcí a možná, eh, když tady odkazujete na závěry nebo na kompromis, který jsme uzavřeli k zelené knize, tak eh, nevím, tam možná jsou některé věci Eh, postiženy v takové zkratce, takže to úplně neodpovídá tomu, jak to chápu já, ale eh, aspekt minimálních důchodů, eh, delší práce, která by umožnila pracujícím, aby mohli pracovat déle, tedy těm pracujícím, kteří jsou již vyššího věku. Je tady celá řada zajímavých prvků, ke kterým se jistě ještě vrátíme. Děkuji. Děkuji pan De Baker a potom Thomas Mann, který je zpravodajem k Bílé knize. A slovo má pan de Baker. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, také eh, zpravodajce za odvedenou práci a jsem rád, že konečně máme možnost diskutovat o Bílé knize na našem výboru a myslím si, že pokud zohledníme některé měnící se faktory, stárnoucí populaci, finanční krizi, některé ehm, obtíže s rozpočty v členských státech, tak si myslím, že v tuto chvíli eh, řešíme jednu z nejdůležitějších věcí, nejnalhavějších věcí pro naše občany eh, na našem výboru. Hlavní zodpovědnost členských států eh, je, a tady bych Eh, to chtěl zdůraznit, je to i, aby to tady bylo v těch poznámkách paní eh, zpravodajky, je důležité, abychom koordinovali na evropské úrovni eh, řízení, tedy měli bychom hodnotit, jak, jak jsou na tom systémy v jednotlivých členských státech, abychom tedy mohli posoudit, které fondy nebo systémy fungují a které ne, a které by mohly mít problémy. A potom bychom měli vytvořit nějaký evropský základ, nějaké záruky a měli bychom samozřejmě zohlednit také aspekt mobility a o tom se hovořilo. Paní zpravodajka tady také hovoří o vyváženosti mezi prací a odchodem do důchodu a já si myslím, že je tady mnoho různých eh, moderních režimů práce a to není vždy podchyceno důchodovými systémy. Eh, takže tady eh, ta vyváženost mezi prací a běžným životem by také měla být zohledněna. Zaměstnanci jako takoví by měli mít možnost maximální pružnosti a volby, pokud jde o důchodové fondy. A pokud si přejí určitý věk odchodu důchodu, tak by to mělo být zohledněno, ale mělo by to být zohledněno i v důchodových fondech, mělo by jim to být umožněno a zároveň zohledněno. Jinak souhlasím s tím, že je potřeba tady udělat mnoho změn, tak aby naše důchodové systémy byly udržitelné. Členské státy by měly mít minimálně systémy tří pilířů. Potřebujeme tam soukromé i veřejné financování. Eh, důchodové fondy, pojišťovny a další instituce už existují eh, v členských státech a myslím si, že je potřeba tyto všechny prvky kombinovat, protože když je to skombinováno, tak to potom vede k větší udržitelnosti důchodu. Potom eh, další úvaha. Myslím si, eh, že musíme změnit finanční nařízení. Viděli jsme, eh, že bylo velmi zpřísněno, já to v podstatě podporuji, ale musíme být opatrní, abychom nevytvořili nezamýšlené důsledky, eh, které by mohly narušit fungování trhu tohoto trhu, který jenom v málo státech funguje opravdu dobře a kdybychom tady měli příliš přísné nařízení, tak bychom mohli přetížit tento sektor a mohlo by to narušit to fungování Ehm, je důležité, aby důchody byly udržitelné, takže se o to musíme postarat. Potom eh, musíme také zvyšovat povědomí o finančních otázkách ve vzdělávání, protože občané velmi často eh, nejsou informováni o současném stavu situace a my bychom je měli informovat korektním, transparentním způsobem, eh, informovat občany o tom, jaké mají důchodové nároky. Mnoho členských států, kde už mají různé takové služby, Ehm, některé pojišťovny to eh, zřídily a jiné instituty, ale ehm, i některé členské státy. A mělo by to tady být, aby občané mohli zhodnotit situaci, jak bude vypadat jejich důchod, až eh, vlastně odejdou z práce. Důchodové fondy eh, jsou dlouhodobým, dlouhodobou investicí, ale to platí například i pro pojišťovny. Například v Belgii je tady celá řada v druhém pilíři, eh, tedy pojišťoven, eh, třeba až 80% plnění v tom druhém pilíři poskytují právě pojišťovny, poskytují dlouhodobou podporu a myslím si, že to bychom měli zohlednit a také zohlednit specifika jednotlivých členských států. Myslím si, eh, že je potřeba mít eh, systém založený na více eh, pilířích, závazný druhý pilíř, to je jistě nutné a mm, všichni by měli příslušným způsobem přispívat do takového pilíře. A mm, pak je tady ještě v jedné věci prostor na diskuzi, ale myslím si, že tady ještě budeme plodně spolupracovat. Thomas Mann. A pak je tady pět řečníků a potom dám slovo komisi, takže pokud jde o eh, dalších řeční, další řečníky, tak prosím všichni držte se, eh, držte se stručnosti. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem eh, tedy to pochopil. Samozřejmě času máme málo Máme tady velmi eh, dobrou paní zpravodajku v této oblasti. Známe to i z minulého roku, tehdy se to týkalo přenositelnosti důchodových nároků. My jsme schválili některé eh, společné zásady a bylo právem upozorněno na to, že musíme dbát na financovatelnost důchodových systémů do budoucnosti. Ehm, Právě jsem hovořil s bývalými poslanci Evropského parlamentu, měli tady konferenci a jsou to velmi známé tváře a sledují tam naše témata a bylo to velice povzbudivé. První a druhý pilíř se mají doplňovat, to je pravda, ale musíme se také zaměřit na to, že některé pilíře jsou v některých členských státech spochybňovány a my bychom se měli snažit, i když eh, tady jsou rozdíly, tak eh, abychom to nastavili tak, aby ten systém nebyl příliš eh, rigidní, musí to být financovatelné. Samozřejmě jsou tady rozdíly. Já už eh, jsem to zažil na výboru Econ, tam je Solvency a EOPA a nakonec výbor Econ a výbor pro zaměstnanost jistě eh, najedou společné body Například v naší zemi eh, se snaží eh, podniky podporovat ty, kteří jsou věrní jednomu podniku, ti, kteří jsou dlouhá léta v jednom podniku, mají dostat jakýsi bonus, ale to není omezení mobility. Eh, paní zpravodajka má pravdu, když říká, že mobilitu nesmíme trestat. Ehm, s tím souvisím, souhlasím, ale nesmí tady existovat brzda pro mobilitu. A ti, kteří zůstávají dlouho v podniku, by měli mít možnost získávat podnikový důchod. A dále um, pochopil jsem tady uh, to dobře, jak to je s těmi uh, podnikovými důchody. Máme společné kompetence ve, v obou výborech a máme také rozdělené specifické kompetence. To je velmi důležité, budeme spolu jistě dobře spolupracovat a já jsem právě eh, diskutoval na výboru Ekon, když se tady hlasovalo, tak eh, já jsem tam eh, prezentoval svou zprávu, musel jsem být tam. A i tam se objevilo mnoho otázek, které vlastně spadají do naší působnosti výboru pro zaměstnanost. Myslím si, že některé poslanecké návrhy, které se objevují tam, potom půjdou do jiných výborů. My zpravodajové bychom to jistě mohli zohlednit, protože my samozřejmě chceme, aby ty zprávy byly propojené. Děkuji. Bien. Dobrá, děkuji. A nyní přistupujeme k dalším řečníkům. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, nem mint koordinátor, hanem a saját nevemben. Eh, děkuji. Já nebudu hovořit jako koordinátor, spíše ve svém vlastním jménu. Jedná se o diskusi a o otázku, kterou se zabýváme už dlouho a určitě to tak brzy neskončí. Já tuto zprávu velice srdečně vítám a děkuji Rii. Je to dobrá, vyvážená zpráva a pojímá mnoho, zohledňuje mnohé aspekty právě z toho o čem už jsme eh, v tomto výboru diskutovali. Hovoří o odpovědnosti jednotlivých členských států, pojímá penzijní systém nikoli jako nějaký finanční produkt, pouze mechanicky jako nějaký podnikatelský či komerční projekt ani jako zdroj finančních problémů. Zabývá se právě solidaritou, mezigenerační solidaritu a sice ano, to spadá do, eh, hlavně do odpovědnosti členských států. Ale je tady ten aspekt té mobility a to je velice dobrý nápad, to tady zaplést, můžeme se ještě zamyslet nad tím, jak to lépe propracovat. Ale co mi tady schází? Eh, hovoříme často i za jiných okolností nebo v jiném kontextu, že po hospodářské, stávající hospodářské krizi už bude vždy navždy všechno jinak. Ať už z pohledu délky pracovních smluv nebo typu zaměstnanosti. A já zde nevidím jediný poukaz, jediný um, komentář nebo zmínění otázky toho, že budou nové podoby smluv, nové způsoby, jak někoho zaměstnávat a ono se to bude objevovat stále častěji a budou se objevovat i nové formy, které musí umět ten penzijní systém střebat nějakým způsobem. A my už bychom s nimi měli počítat a proto bychom měli brát v úvahu i tuto skutečnost a ta zpráva by na ně měla i odkazovat. Je tady jedna věc, u níž se můj názor liší um, od názoru zpravodajky a totiž eh, otázka druhého pilíře. Tam přece máme často dočinění s velice různorodými situacemi. Například jsou ekonomiky dominovány obrovskými nadnárodními podniky a pak zase jiné, kde je mnoho malých podnikatelů. A tam samozřejmě to pak u toho druhého pilíře vypadá jinak. Nemáme zde času, ale e, nevím, tady se mi nelíbí, když se hovoří, musíme pracovat více a více lidí. Ale na druhé straně to jsou důležité e, záležitosti. Jutta Steinbrück a pak další. Ale dvě a půl minuty je lepší než tři. Já, e, ještě... Dobrá. Já si myslím, že u všech těchto dobře míněných úmyslů musíme dávat pozor, abychom cokoliv, k čemu přistoupíme na komunitární úrovni, nemělo pouze za cíl krátit sociální rozpočet na úkor lidí, kteří musí být zajištěni ve svém stáří. Jsou i tací, kteří potřebují solidární pilíř a tu um, musíme zacházet tedy hospodárně s tím prvním pilířem, na druhé straně nemůžeme mít lidi, občany, kteří schudnou. Ale tady, když se argumentuje, že musíme mít více v tom třetím pilíři, tak musím upozornit na to, že právě ti, kteří pracují tak, že vydělávají málo, takže uh, z čeho si pak mají ufinancovat eh, ten soukromý důchod, to soukromé důchodové zabezpečení. Ano, je dobré poukazovat na národní specifiky a Thomas Mann už na to poukázal, že um, v Německu druhý pilíř, kde spolufinancují jak velké podniky, tak i eh, střední a malé podniky a týká se to všech a jedná se o dobrovolný pilíř a není to finanční produkt. Je to čistě důchodové zajištění a Eh, návrh komise by zatížil podnikatele až do výše 50 miliard eur a to by zejména mělo dopad na malé střední podniky. A v Německu až dvě třetiny čerpá důchodců, čerpá podniky z toho druhého pilíře a 10 má eh, právě až 50% podíl svého důchodu z tohoto pilíře, tady musíme dát pozor na to, abychom nezničili ten druhý pilíř. Ale ono to dokáže přispět eh, k eh, tomu, že se zbavíme chudoby ve stáří a že lidé budou dobře zajištěni, když se bude správně s tím zacházet. Děkuji. Já nejdřív bych se chtěla zeptat naší zpravodajky, do jaké míry bylo v Bílé knize odrazeno to, co Evropský parlament řekl k zelené knize. Myslíte, že v tom textu nejsou žádné z těch důležitých bodů, které jsme vypracovali. Pokud jde o badatele, já uvidím ještě, co o tom řekne rada, ale to už je staré téma, protože jsou to velmi mobilní lidé, tak prostě mají právo na 28. režim, takže není to úplně nová myšlenka. Nevím, jestli došlo k nějakému posunu, ale uvidíme. Třetí připomínka. Já jsem na začátku tohoto mandátu, když jsem převzala tuto funkci, pochopila, že máme před sebou přenositelnost eh, penzijních nároků. To je věc, kterou jsme zdědili po předcházejícím volebním období. Komise si vymyslela zelenou knihu, kde má být všechno vyřešeno, zatímco teď máme bílou knihu a mám pocit, že přenositelnost penzí pořád ještě vyřešena není. A teď nabývá novou důležitost. Já jsem slyšela, co říkali němečtí kolegové, ale zde máme skutečný problém střetu národních modelů, protože známe důvody, které v Německu vedou k tomu, aby kolegové argumentovali tak, jak argumentují, ale samozřejmě nemůžeme zároveň upřednostňovat nebo napomáhat tomuto a potom také migraci osob z periferie. To je téma, které se znovu objevuje na scéně s tím hospodářským modelem, který tvrdí, že lidé z periferie by se přesunuli do zemí, kde pořád ještě existuje přidaná hodnota a pak by se vrátili zase zpátky do svých zemí na důchod. Takže to je nově otázka, která je zase aktuální a já si nemyslím, že by byla zcela v souladu s tím, o čem teď diskutujeme. A jako zákonodárci se musíme snažit eh, trošku být eh, v souladu s tím, co se odehrává v ekonomické a sociální realitě Evropy. Paní Jaslověcká a potom paní Cornelisen. Paní Cornelisen. Sorry, I don't... Já se omlouvám, já jsem myslela, že ještě měl být někdo přede mnou. Jenom když tedy hovoříme o migrujících občanech, tak to je jenom mimochodem. Děkuji paní zpravodajce za velice vyváženou zprávu, skvělou zprávu. Ona klade důraz na ty správné věci, totiž dlouhodobost té reformy důchodové a mnohé ohledy, rovněž i to, že členské státy často krátkodobě pracují s politikou úspor a ta vlastně často je na úkor té dlouhodobé důchodové politiky. Rovněž eh, souhlasím s tím, že je zde zdůrazněna chudoba ve stáří, to je veliké nebezpečí a rovněž dlouhodobé nebezpečí lidé, důchodci, um, už pak nemají tu šanci uniknout té chudobě. Už mají velice málo možností, proto mě těší, že je tam ten odstavec 3, kde právě zpravodajka hovoří, že ten první pilíř už musí poskytnout minimální příjem a slušný příjem. Co mi tady ale trochu schází, je otázka důchodu pro citlivé eh, skupiny obyvatelstva. Ženy například, které eh, pečují o své blízké, případně migranti, kteří přicestují do Evropské unie už ve věku trochu pokročilejším, nikoli mladém a nestačí jim propracované roky na to, aby získali penzijní nárok. Takže možná bychom i o tom tady měli něco zmínit. Dále líbí se mi odstavec 14 tedy je důležité zdůraznit tu solidaritu, ten aspekt právě v otázce důchodu má obrovskou váhu a rozhodně to tak musí zůstat. Tedy tady stoprocentně souhlasím, že ty druhé pilíře, které jsou kolektivní a rovněž eh, vlastně částečně podnikové, že jim musíme dávat eh, přednost do určité míry a samozřejmě se to netýká pouze velikých eh, firm. Často je to i otázka všech odvětví, kterých se to týká. Máme tady obrovskou diskusi, kterou vedeme k tomu, ale zároveň už musíme začít vzdělávat i naše národní parlamenty, naše vlády v těchto záležitostech, zejména u sebe to pocitují, ale i v některých jiných zemích jsme nějakým způsobem zůstali trčet na situaci eh, před pěti let, kde se často hovořilo, že eh, slovo důchod je na černé listině z pohledu EU a nyní ale už víme, že to tak nemůže zůstat, už někteří si to uvědomili a tady i to patří k takovým zásadním úkolům i zpravodajky i nízozemí. Děkuji. Paní Jaslověcká se nám vrátila, takže jí dám dvě minuty. Děkuji bardzo. Eh, já chtěla pogratulovat zpravodajce. Děkuji. Já chci rovněž nejdříve poblahopřát paní zpravodajce této zprávy. Je to opravdu velice dobře vystiženo jak situace, tak i ty výzvy, před kterými členské státy stojí, právě co se týče zavádění změn do penzijních, penzijních systémech je správné a rovněž i to podtrhuje zpravodajka, soustředit se nebo zdůraznit, když chceme hovořit o slušných důchodech, je, že je třeba zajistit, aby mladí lidé se dostali na pracovní trh a aby dokázali i pracovat, aby o tu práci nepřicházeli příliš často, aby si dokázali na ten důchod vydělat. Často se už zmiňujeme o té budoucnosti, jak budeme financovat ten první pilíř z těch veřejných prostředků. Když máme mládež, až 20% této mládeže je často nezaměstnaná, tedy nemá ani možnost si budovat tu důchodovou budoucnost. Rovněž se mi líbí vyjádřena podpora pro různé systémy, zejména eh, co se týče eh, setrvání na pracovním trhu lidí, eh, kterým je přes 50 let a zlepšení pracovních podmínek, které umožní co největšímu množství lidí, aby zůstali na pracovním trhu a aby dokázali přispívat do to, v tom pracovním prostředí. Rovněž je správné, když paní zpravodajka podtrhuje, že musíme být opatrní, co se týče revize směrnice u těch eh, zaměstnaneckých eh, důchodových programů, tam, kde je to dobrovolné, kde si lidé šetří a jakékoliv zásahy z pohledu té směrnice by mohly znamenat prodražení těchto typů důchodových programů a odrazovat případně zaměstnavatele od toho, aby to zaváděli. Takže opravdu, když hovoříme o směrnici o přenosnosti eh, práv, eh, tak eh, tam rovněž musíme dát pozor. Poslední větu, prosím. Není pochyb o tom, že tyto směrnice, které se týkají důchodových práv, mají zásadní význam pro zvýšení mobility, ale musíme být opatrní. A ještě technická připomínka. E, v různých členských státech vypadají důchodové systémy opravdu velice různě a já bych ráda poprosila paní zpravodajku, aby kromě toho, že používá e, ty termíny první, druhý, třetí pilíř, aby zároveň poukázala, zda se jedná o e, veřejný systém, e, pod, systém, kde přispívají zaměstnavatele a i soukromý systém. Víte, paní zpravodajko, že v Polsku například to není kompatibilní ty pilíře. Kolegové, už prostě nedostanete slovo. Já dám slovo komisi, omlouvám se za to, že vám mohu dát jenom tři minuty, mě líto, ale máme pořád ještě dva body na pořadu jednání, které rozhodně musíme probrat, takže vám dávám slovo na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Rádi bychom poděkovali zpravodajce za podporu celé řady našich klíčových sdělení, které jsme dali do Bílé knihy. Je skvělé vidět, že jsme uh, že se shodneme u takových věcí, jakože pracovat déle je ideální cesta k tomu, jak zajistit lepší adekvátnost eh, důchodů do budoucna a lepší udržitelnost a také, že zaměstnanost eh, mladších eh, i starších nejsou v rozporu. Veřejné systémy by měly i nadále zůstat jádrem adekvátních důchodů do budoucna. Je důležité zajistit občanům také příležitost, jak si šetřit a spořit na doplňkové penze. Zároveň bereme na vědomí vaše obavy, především ty, které se týkají revize směrnice IORP, které se týkají zaměstnaneckých pojištění a také vaše poznámky k Evropskému penzijnímu fondu pro výzkumníky. I tam zohledníme vaše obavy, my si jich eh, jsme vědomi a budeme i nadále s vámi pracovat, abychom vyřešili ty stávající věci. Já bych vám ráda dala slovo, ale musíte odpovědět na otázku. Spravodajka se ptala, proč děláte zvláštní fond eh, pro výzkumníky. Já jsem odpověděla takovou hypotézou, ale Odpovězte zpravodajce, prosím. Vy jste tady proto, abyste přinesl konkrétní odpovědi. Proč tady říkáte, že budete do budoucna dobře spolupracovat? Ale pokud nemáte eh, tušení, tak nám prostě nic neříkejte. Pokud komise chce navrhnout specifický režim pro badatele, pro výzkumníky, tak to snad je založeno na nějaké záležitosti. Z této chvíli je to pouze v pilotní fázi, takže zatím nehovoříme o žádném povinném celoevropském schématu. Je to jen taková malá koalice ochotných eh, z univerzit, eh, která spolupracuje s Evropskou komisí na pilotním projektu, takže zatím to jsou jenom eh, výzkumné fondy, které ukázaly zájem o tuto iniciativu. A až budeme mít feedback z této iniciativy, tak vás o tom budeme informovat, ale zatím v této fázi jsme velmi daleko od jakéhokoliv celoevropského schématu. No tak to už je aspoň trochu konkrétnější. Paní zpravodajka, prosím. Ano, já se vrátím k tomu poslednímu bodu. Uh, Takovýto fond pro výzkumníky nemůže fungovat. Proč? Protože když máme nějakého výzkumníka, který třeba z Německa nebo z Francie odjede do Ruska, tak, tedy do Řecka, tak v Řecku je situace úplně jiná. Jak chcete vytvořit tento penzijní fond? Já tam vidím víc problémů než řešení. Paní předsedkyně, bylo zde řečeno několik věcí, na které bych ráda reagovala. Solidarita. Ano, solidarita je i nadále zásadní v těch systémech. Nejedná se jen o solidaritu mezi jednotlivci, ale také o solidaritu mezi generacemi. Chudoba, chudoba roste, já chápu, že je to obtížné, v Řecku, Portugalsku se šetří, dělají se úsporná opatření a jako první jsou postiženi důchodci. paní předsedkyně, hovoříme příliš mnoho o změně věku odchodu do důchodu, o očekávané délce života. Ano, to je všechno v pořádku, ale nesmíme zapomínat, že máme celou řadu osob, kterým je přes 55 a kteří by rádi pracovali, ale nenacházejí práci, takže mají problémy. Já si myslím, že zaměstnatelnost to je ještě důležitější. Tomasi, podnikové důchody, ano, ale jsem samozřejmě připravena vyslechnout si návrhy ohledně uh, soukromých úspor, soukromého šetření na penze, nicméně komise by měla přijmout i kolektivní řešení, protože pokud eh, přistoupíme na tu mezigenerační solidaritu, měla by zde být i součást, která by se týkala sociálních partnerů. Pan Debaker hovořil o pojišťovnách, které mají kapitály, které mohou investovat, ale to je něco jiného než penzijní fond. Penzijní fond je eh, spolu se sociálními partnery spravuje úspory osob, které přispívají. Přispívaly tyto peníze a tyto peníze, to jsou peníze společnosti. Já nemám nic proti tomu, aby do toho zasáhly i pojišťovny, ale myslím si, že možná bychom mohli tuto otázku ještě znovu prodiskutovat. A potom vaše otázka, nebo tedy vaše otázky. V této zprávě se věnuje zvláštní pozornost vytvoření nového systému. Já si myslím, že to, že se věnuje pozornost těmto problémům, to znamená mobilitě, tak přenositelnost si zaslouží zcela jinou pozornost a pokud mohu dát ještě jeden příklad, nejde pouze o mobilitu ve smyslu volného pohybu mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států. Chceme-li větší mobilitu, a já si to opravdu myslím, Tomasi, máme referenční období pěti let pro penzijní fond. To je podle mě příliš dlouho, protože v průběhu toho pětiletého období se nemůžete přesunout do nějakého jiného prostředí. A v této chvíli ten kapitál, který si zaplatí zaměstnanec, tak o ty peníze přijde. Situace žen, odstavec 13 tam já doširoka popisuji situaci žen, které mají problémy a se svými malými důchody často upadnou do chudoby. To popisuji v odstavci 13. Předsedkyně, já se divím, že Evropská komise zde není, že nezmínila o tom, co se vlastně děje v radě, pokud jde o přenositelnost penzí, protože se zde hovoří o tom, že v současné situaci dochází k mobilitě, k nucené mobilitě v důsledku krize. Takže to je otázka, která se teď řeší na radě a vracejí se k tomu, co jsme řešili v roce 2009. Nový právní základ eh, v podobě Lisabonské smlouvy Nicméně není zde žádná nová varianta, žádný nový návrh, takže komise pracuje se starým návrhem z roku 2009 a opírá se o nový právní základ. Dobře. Uspěvozněvací návrhy předkladejte do 8. ledna. Projednávat se budou 20. a 21. února, kompromisy se budou diskutovat 20 třetí a následně se budou uh, také, se nich bude hlasovat a v dubnu půjdeme na plenárku. Tak, pan Howitt eh, mezi tím dorazil, myslím, že měl nějaké problémy s dopravou. Já mu teď dávám slovo a děkuji tlumočníkům, kteří nám dali 10 minut navíc, nicméně budeme se stejně držet eh, určitých časových limitů. Pane Howite, krátkém čase, prosím, představte pozměňovací návrhy předložené k vašim oběma zprávám. U první zprávy jste ve v posílené spolupráci s výborem Jury a druhá zpráva, tam jste zpravodajem za příslušný výbor EMPL. Oba dva texty se týkají sociální odpovědnosti podniků a ekologické odpovědnosti podniků. Prosím, máte slovo. Thank you very much, um, Děkuji, paní předsedkyně. Já se opravdu hluboce omlouvám. Eh, v tunelu eh, elektřina přestala fungovat, proto jsem spoždění. Eh, rovněž u vodítek OSN se hovoří o globální té korporátní odpovědnosti a tam jsem rovněž měl příležitost se tím krátce zabývat zde na půdě parlamentu a rovněž eh, chci poděkovat panu eh, Manovi. Přečetl jsem pozměnce návrhy, ale pouze v Němčině, takže se omlouvám, nejsem schopen komentovat. Pouze na základě mm, toho, jak jsme hovořili, chápu obecně ducha toho, eh, co se snažíte prosadit. Paní Fontaně tady není. Tam ještě musíme rovněž na tom pracovat, rovněž eh, je to takové vstupní, ale myslím si, že ten konsensus se prohlubuje a zejména těm kolegům chtěl jsem ujistit tyto kolegy, že si uvědomuji to, na čem jim záleží a že se budu snažit o dosažení ještě lepší eh, funkční dohody. Eh, sám jsem přišel i s vlastními pozměňovacími návrhy a všechny jsou zahrnuty v tom vysvětlujícím prohlášení. Nejsou tam žádná překvapení, eh, nic tady výboru nepředkládám nečekaného. Je tam pár faktických eh, upřesnění, například eh, ta vodítka OSN o podnikání a lidských právech dohoda na samitu o udržitelném rozvoju, eh, vodítka OECD, takže chci eh, ujistit kolegy u těch například OECD se stále ještě snažím eh, pochopit tu celou podstatu, tam možná to ještě není úplně přesné, takže to tam možná ještě budu dále měnit, ale jde o to, že chceme se z krize vzpamatovat, ale pokud nebude udržitelná podnikání, tak ani to, jak se z té krize dostaneme, nebude udržitelné. E, dokonce jsme zjistili, že e, určité podniky zveřejňují e, prohlášení o té odpovědnosti rovněž například v oblasti soukromé bezpečnostní služeb e, i informatické mm, oblasti. Rovněž máme evropské rámcové dohody, budování kapacit. To jsou takové programy ve třetích zemích, které se týkají řádných pracovních e, podmínek a zároveň e, se seznamují s komentáři i kolegů. Budeme muset pracovat na kompromisech. Sám ho volám po komplexním přístupu k řádné vládě a zprávě ve firmách. Rovněž určité firmy by měly ve svým příkladem a měly by například vybízet své zaměstnance, aby byli dobrovolníky, aby sami hlásili cokoliv, co neladí tady chci například podpořit, co se týče pozměňující návrhu pan Bulon, eh, konkrétní opatření eh, při zavádění sociálních indikátorů. Eh, chci s ním ještě prodiskutovat otázku těch sociálních značek, evropských sociálních značek, ale možná si to ještě nechám vysvětlit. Rovněž podporuji pozměňující návrhy paní Papadopoulu, kde se zmiňuje vysloveně o Jižní Evropě. Tam jsou další kolego Baker, Baky, Merkis, eh, paní Takula, eh, to se týká vzdělávání, tam malé podniky rovněž, takže tam rozhodně tomu fandím. Rovněž výbor VEM, FEM, který se zmiňuje o rovnováze pohlaví. Nechci, aby se to tam opakovalo. Myslím si, že bychom to měli zkusit eh, za, zaostřit v té zprávě tak, abychom přijali tedy některé z těch návrhů, které opravdu vylepší tady eh, chci eh, samozřejmě se nemusím se všemi eh, stoprocentně souhlasit s panem kolegou Gřibem, například nová definice a ten inteligentní mix, který si odsouhlasili zaměstnavatele na půdě OSN, je něco, s čím bychom měli souhlasit. To je samozřejmě pak odstíněno podle toho z pohledu, které země na to koukáme, ale tady si myslím, že bych chtěl dosáhnout kompromisu, protože je jasné, že se nacházíme úplně jinde než například před pěti lety. A když se podíváte na můj pozměňující návrh 20, který se týká um, diferencovaného přístupu, zrovnovaženého přístupu a chci eh, se omluvit tady paní kolegyni, která zachází příliš daleko. Eh, tam si myslím, že eh, dospějeme k takovému duchu, kde to bude opravdu rozumné, ty pozměňovací návrhy. Předsedající přerušuje zpravodaj 20 vteřin. Finanční transparentnost. Paní Gönz, pan Bakker, pan Kristin eh, přispěli zajímavými, pozoruhodnými myšlenkami, ale poprosím eh, paní Sejen, aby se podívala eh, na to, s čím přišla ona. Tady musíme mít rozumný kompromis, takže já ještě předložím harmonogram v souladu s jinými výbory. Děkuji, nejdřív dám slovo Filipovi Blondovi a potom Tomasu Manovi. Prosím, buďte struční. Ano, já děkuji panu zpravodaji za to, že jsou to skvělé zprávy, on je specialistou. Pokud jde o Jury, chci, aby do toho byly začleněny všechny podniky, na rozdíl od toho, co chtěl výbor DEVE. A chci, aby tato zodpovědnost, sociální zodpovědnost byla vyučována i ve školách, proto předkládám tři pozměňovací návrhy. U toho druhého, u té druhé zprávy, předkládám 14 pozměňovacích návrhů. Myslím, že musíme tuto zodpovědnost přizpůsobit pro malé a střední podniky, abychom je měli všude v Evropě. Potřebujeme také definovat hodnotící tabulky, protože zatím máme pouze normy, pro ekologické úsilí, které je měřitelné a skutečně se měří, ostatní ne. Také bych rád uvedl znovu myšlenku eh, nálepky, ekologické známky, které budou identifikovat eh, společnosti, které vykonávají tuto společnost, tuto zodpovědnost, pokud chceme přesvědčit malé a střední podniky, aby také prováděly sociální zodpovědnost. Pokud budou označeny touto nálepkou, tak to bude znamenat plus pro jejich eh, image. Já jsem vám k dispozici abychom eh, něco ještě vytvořili společně. Doufám, že panu eh, Richardovi Howitovi budou moci pomoct v, tom, v té dlouhé cestě, kde se snažíme dosáhnout této nálepky nebo tohoto označení. Děkuji. Thomas Mann. Děkuji pouze krátce, Richarde. Ano, my už se známe dlouhá léta a musíme si uvědomit, že musíme z toho dělat dobrovolnou záležitost. Ty tvrdí, že by se mělo podniky e, zavázat, ale já jsem se snažil u těch pozměňovacích návrhů jasně dát najevo, že právě u CSA rozlišovat například katastrofy v Bangladeši v těch textilkách nebo v Pakistánu. Ano, to je nesnesitelné, skandální. Lidé jsou vykořišťováni, pracují za neakceptovatelných podmínek, ale to nemá CSA vlastně uh, ani tak moc společného. Tady musíme rozlišovat, co může úspěšným způsobem zavést mladý střední podnik. E, totiž e, angažovat se z dobré vůle a jako dobrovolník. E, vše ostatní musíme odsoudit nezávisle na CSA, čili vykořišťování lidí, špatné pracovní podmínky a já jsem se snažil prosadit takovouto diferenciaci, čili jasně vůči čemu chceme být nesmířitelní a E, to CSE, které by mělo být e, dobrovolné a pokud by se nám podařilo dosáhnout nějakého kompromisu, tak bych byl velice vděčný. Děkuji, děkuji také všem kolegům za to, že byli tak efektivní ve svých vystoupeních. E, Pane zpravodaj, chcete si vzít znovu slovo? No, Já pouze chci, ano, navázat na slova pana Mana. Ano, jsem velice uh, rád, když se nám podaří dosáhnout eh, kompromisu rovněž v otázce té sociální známky. Výborně, takže projednáme ne. Hlasovat o dvou zprávách budeme 14. ledna, což znamená, že s výborem Jury budeme moci diskutovat na základě dohod, které do té doby uzavřeme. Děkuji a tlumočníkům přijí vám hezké odpoledne a znovu se uvidíme na schůzi 18. prosince v Bruselu. Prosím, přijďte v hojném počtu.